Colleagues, uh, please take your seats. And... Vážení kolegové, usaďte se, ať můžeme začít. Děkuji. Colleagues at the back, please, uh, please take a seat. Prosím, posaďte se. I'm, uh, for those colleagues from SEDE, I'm Claude Moraes. I'm... Uh, kolegům ze SEDE, tedy ještě jsem předseda výboru Lib LIBE a paní Tiger, která je předsedkyní výboru SEDE. Je nám potěšením, že vás tady můžeme přivítat. Ochrana vnějších hranic EU je velkou výzvou pro vnitřní i vnější bezpečnost. Toto setkání se koná v rámci přípravy ze strany pana Elera a dalších, ehm, kteří si přáli, aby se naše ehm, dva výbory setkali a pohovořili na toto téma. A je to zvlášť důležité, protože jednotliví hráči tady v sále, eh, je dobré, když se setkají a pohovoří o těch významných hraničních otázkách. Takže jsem moc rád, že oba výbory konečně našli čas na to, abychom se sešli současně a pohovořili o této velmi citlivé otázce, kterou je eh, řízení a ochrana hranic. Takže, co se týče organizace, snad jsem nikdy neviděl tolik lidí s tolika tituly v takovém malém prostoru, takže budeme se snažit eh, všechny titulovat správně. A já jsem se nabídnul, že budu předsedat panelu 1 a uvedu naše řečníky. Dobrá? Souhlasíte s tím, paní předsedkyně? Ono je to složité, ale snad se toho dobereme. Takže já uvedu řečníky k eh, Libé a paní Fetigo eh, uvede řečníky sede. Takže na začátek tedy by byl první panel, který já uvedu. Nevím, jestli chcete uvést vaše řečníky. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Je mi velkým potěšením spolupředsedat této schůzce na vysoké úrovni. Děkuji panu Ellerovi za jeho iniciativu a dovolte mi, abych začala nejprve uh, tím, že uvedu význačné řečníky prvního panelu, které e, navrhnul podvýbor bezpečnosti a obrany. To téma se týká e, ochrany hranic a nutné e, spolupráce mezi misemi EU a agenturami EU, jakož i s mezinárodními organizacemi. Rozhodli jsme se vás seznámit s pohledem dvou klíčových organizací. Takže především mi dovolte, abych uvedla nebo znovu představila kontrátminála Enrika Credendina a on je velitelem eh, Unaforme Sofia. To je mise která nadále pokračuje. Eh, pokračuje druhou fází, je to první část druhé fáze ve Středomoří, je to záchrana akce, kdy tedy dochází k zachraňování uprchlíků eh, při eh, protože ta pohroma, ke které dochází ve Středomoří, je je třeba nějak řešit a mm, z toho důvodu je tam rozmístěno námořnictvo e, a my doufáme, že to bude stejně úspěšné jako operace Atalanta. Admirál Credendino se již zúčastnil e, schůze SEDE, uvedl operace UNAFOR e, Sofia a tentokrát nás seznámí zřejmě s dalším vývojem událostí. A dovolte mi, abych také představila velvyslankyni Francesku Tardioli, která je náměstkyní asistenta generálního tajemníka operací NATO. Po oznámení NATO o rozmístění Eh, egejské eh, eh, operace, tak je tento pohled na věc nesmírně důležitý, takže nebudu hovořit dlouho, chceme hlavně vyslechnout panelisty, takže vracím slovo kolegovi Claudio Moraesovi, který spolupředsedá a který uvede svoje panelisty. Děkuji, Jane. Já mám panelisty dva. Je to pan Fabrice Ležery, výkonný ředitel Frontexu a, a pro kolegy z Libé, ale myslím, že i SED nemusím ani představovat, že Frontex je organizace, e, která e, má rozšířené pravomoci v poslední době a především je to, jak si jeden z jejich úkolů je a jejich hlavní úkol je to, o čem tady budeme hovořit, jsou velice, velice zaměstnaní. A pan Oldrich Martinů, náměstek ředitele Europolu, zase to je agentura, eh, která rozšířila své operace do prostoru, do oblasti, která je klíčová pro naše dnešní téma, takže jsme moc rádi, že tady přišli mezi nás a na úvod bych jenom řekla, že kolegové, kteří přišli po začátku, Libo, Libe a Sede eh, se schází dnes společně, protože chápeme, že stávající výbo, vývoj hranic a hraniční kontrol se za poslední měsíc eh, změnila a je ještě složitější spolupráce mezi Frontexem, Europolem, Eurojustem, EUNAFOR a dalšími agenturami je eh, dnes skutečností, ale skutečností složitou, a to nejenom eh, z pohledu eh, ilegálního aktivit, ale i z pohledu jaksi předmětu činnosti agentur. Takže tady jde o maximálně aktuální téma, kde všechny tyto agentury sehrávají klíčové role. Takže navrhuji, abychom zahájili diskuzi o tom, jak jednotlivé agentury vidí svou roli a první bude hovořit kontradmirál Enrico Credendino, a, takže mu dávám slovo. Prosím, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji vám, vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně. Jsem velice rád, že mohu být zde a e, sedět tady s kolegy z Frontexu, Europolu, Eurojustu. Všichni jsme součástí Evropské unie, společně chceme řešit migrační otázku a je také samozřejmě důležité, že je tady s námi zástupce NATO, protože máme společné prostředí Středozemní moře, i když dnes působíme v různých oblastech ale máme eh, společný eh, obrázek, společný úkol a je tedy důležité, že jsme se tady všichni takhle společně sešli, abychom diskutovali o tomto specifickém tématu. Takže já budu hovořit o EUNAFORMET. Před rokem došlo k tomu děsivému incidentu 60 námořních mil od libyjského pobřeží. Severně od Tripolisu zemřelo 800 migrantů. Bylo to nejhorší katastrofa v Eh, moři a dnes, nebo tehdy dva dny poté, Evropská unie svolala mimořádnou radu ministrů zahraničí a vnitra a vznikl desetibodový akční plán k migraci a ten má být skutečně podrobným um, plánem a vidíte, že formet je tam druhou odrážkou. Velice rychle tedy eh, byla zahájena reakce s tímto mandátem, že je tedy třeba eh, bojovat s obchodem s lidmi eh, v jižní a centrální části Středozemního moře. Je třeba hledat vlastně podrobný komplexní postup na rozbití těchto převaděčských sítí. Otázka eh, mm, pátrání a záchrany není eh, součástí mandátu, ale je to vlastně morální povinnost. Námořníci nikdy nenechají na moři nikoho, kdo je v tísni a na moři platí jediný zákon, kdo je v tísni, musí být zachráněn. Takže jsme zachránili už více než 12 tisíc lidí k dnešnímu dni. Tyto údaje jsou od Frontexu, jsou to oficiální údaje za rok 2015. Vidíte, že téměř 1 milion lidí přišel do Evropy, 82% to byla východní eh, část, eh, východní cesta a 16% centrální cesta. Když byla Sofia spuštěná, tak ten tok byl rovnoměrně rozdělen mezi jich a východ, ale v druhé pololetí 2015 došlo k přesunu z několika důvodů. Jednak proto, že Egypt v druhém pololetí efektivněji eh, dohlížel na své hranice, takže pro lidi z Blízkého a Středního východu bylo těžké se přes Egypt dostat do Libie. A druhým důvodem bylo to, že ta jižní cesta je rizikovější. 2000 lidí zahynulo v roce 2015, většina z nich eh, vlastně v libijských vodách a veškeré ty vojenské operace a operace Frontexu hodně se soustředily na pobřeží Libie eh, a bojovali tedy proti těm převaděčům. V prvních měsících roku 2016 je situace zhruba stejná. 88% lidí pustuje východní cestou, 13% jižní cestou, ale když se podíváme na poslední tři týdny po uzavření balkánské cesty, tak se situace změnila. A došlo ke zvratu za poslední tři týdny. 55 lidí přišlo jih, jižní cestou a 45 východní cestou. Dochází tedy ke změně, je ještě příliš brzo na to, abychom eh, posoudili, zda uzavření balkánské cesty bude mít dopad na naše eh, letecké operace. Já si myslím, že ano a je možné, že nové cesty eh, se objeví nebo staronové cesty, protože my migranti nebudou moci eh, poz, putovat po zemi eh, a budou se muset vrátit na moře, vlastně kdy budou cestovat do um, Itálie, z Turecka, Libanonu a dalších zemí, anebo je možnost ještě vlastně ze Sudánu. A uvidíme, jak to eh, bude vypadat v létě. Toto je tedy prostor, kde eh, naše mise operuje, je to ta modrá část poměrně veliká a eh, je to vlastně od hranic s Tuniskem až k Derně. Je to poměrně plný prostor, kde je několik operací na jihu, je Triton v té operace Frontexu, pak tam je také Poseidon na východní hranici, pak i některé nezávislé projekty působí tam nevládní organizace, takže je tam hodně aktérů, hodně lodí, civilistů a je tedy třeba velice koordinovaně pracovat. Ta koordinace na moři je vynikající a, a také velice dobře spolupracujeme s NATO. NATO a Frontex tady budou potom hovořit Eh, tady vidíte tu centrální eh, cestu. Jsou to vlastně eh, libijské výsostné vody, kde jsou ty hlavní přístavy, například Sabrata a více než 90 hm, operací pátrání a záchrany probíhá právě tam. Pak je tady také tok z Egypta, ten se zastavil v listopadu loňského roku, ale v posledních třech týdnech zaznamenáváme jeho obnovení Šest velkých rybářských lodí vyplulo z Egypta a připlulo do Itálie za posledních 15 dní a to může souviset rovněž s uzavřením balkánské cesty. Nicméně ten, ta, ten Egypt, tok z Egypta tedy se obnovil. Takže eh, tady máme mezinárodní vody, kde eh, můžeme působit. Máme usnesení nebo rezoluci Rady bezpečnosti 2240 z roku 2015. To je vlastně takové mezinárodní zastřešení. A než jsme se dostali do této fáze alfa, tak převaděčici se snažili vlastně ty lodě s migranty eh, dovést mimo eh, libejské vody a očekávali, že pak tam už vlastně v rámci pátracích a záchranných misí je někdo eh, vlastně zachrání a oni pak si ty mm, svoje dřevěné lodi zase dovezou zpátky. Převaděči díky té první fázi eh, už nemají tu volnost v mezinárodních vodách, nemohou eh, vlastně do těch mezinárodních vod, protože tam by na nás byli, by byli zadrženi a přišli o všechny eh, nádřevěná plavidla, protože my jsme je neutralizovali po té, eh, co byly provedeny záchranné akce. Je to velice důležitá skutečnost. A teď tedy čekáme, na právní podmínky toho, abychom mohli přejít do fáze 2b, což znamená, že bychom to tež, co děláme v mezinárodních vodách, dělali i v eh, libijských výsostných vodách. Za tímto účelem eh, potřebujeme eh, vlastně nějak tu vládu národní schody v Libii a jejich souhlas – a potom bychom potřebovali usnesení eh, Rady bezpečnosti eh, OSN. Je třeba také eh, završit tu otázku takzvaného právního zakončení. Dnes ti lidé jsou vlastně dováženi do Itálie, migranti i převaděči, ti, co jsou zadrženi, spadají tedy pod tamní soudní orgány a je na nich, aby mm, právě se zabývali touto otázkou a používáme zásadně důsledně princip na navracení. Tento model e, ale pak už se nebude aplikovat, když budeme moci působit e, v libijských výsostných vodách. To znamená, ti migranti budou dovezeni do Itálie, protože stále dle té zásady nenavracení, ale ti převaděči Eh, nebudou odvezeni do Itálie, protože vlastně budou zadrženi v Libii. A nemůžeme předat převaděče Libijcům, protože není dohoda o předávání mezi Libií a EU. Takže budeme muset ty lidi prostě pustit. A proto nemůžeme přejít do fáze 2b, než se vyřeší tato otázka právního dokončení. Je možné, že vznikne nějaká taková dohoda mezi EU a Libií, ale to bude spíše mm, za dlouho. Je to samozřejmě řešení, ale spíše v dlouhodobém časovém horizontu. V Libii se z vězni nezachází eh, dle eh, humanitárních standardů, které my bychom chtěli uplatňovat. Další možnost je najít členský stát, který by byl ochoten uzavřít bilaterální dohodu s Libií. To znamená, že potom ty převaděči by byli souzeni v tom daném členském státě, tak jak Itálie dnes vlastně soudí ty, co byly zadrženi v mezinárodních vodách, anebo můžeme aplikovat model Atalanta, který znamená, že ti převaděči budou převezeni do eh, třetí eh, země. SVČ se, se tím zabývá momentálně a doufám, že se to vyřeší co možná nejdříve. Ale taková je tedy dnes situace. Působíme mimo eh, libejské eh, vody, zachraňujeme lidi. A toto jsou prostředky, které dnes máme k dispozici. Máme tam vlastně italskou vlajku. Eh, máme tam tedy eh, italského admirála, který působí pod mým velením a má na starosti taktické velení. Pak tam máme dvě německé lodi, španělskou fregatu a britskou loď. Pak tam máme také hlídkové lodi a jednu ponorku. A je to vlastně poprvé, kdy takováto námořní síla Evropy působí ve středozemním moři a e, snaží se stále více zabezpečovat e, to e, středozemní moře. Já mám hodně různých schůzek v různých zemích, kdy vysvětluji naše operace, vysvětluji, co děláme, vysvětluji také, co neděláme. Dnes eh, v zahraničí máme vynikající spolupráci s mezinárodními organizacemi, máme fórum, které se nazývá ShadeMed. Je to fórum, kde všechny tyto organizace a země se scházejí a společně diskutují o výměně nejlepších osvědčených postupů a řešení. První jednání proběhlo v Římě v listopadu, další bude rovněž eh, v, Římu, v Římě v květnu. Máme eh, osm pracovních skupin, eh, které by měly navrhovat řešení pro mezinárodní společenství, jak nejlépe tyto otázky řešit. Jak jsem říkal, dnes všichni, kteří jsou zadrženi na moři, jsou odvezeni do Itálie a předáni italským úřadům. Zvlášť místě je tedy stanoven bezpečný přístav italským ministerstvem vnitra. Po vylodění jsou předáni policistům a, jak jsem říkal, dodržuje se ta zásada nenavracení. A máme také důležitou spolupráci s Frontexem od samého počátku. Sdělíme informace, e, máme styčné důstojníky Frontexu na našich lodích, e, kteří působí dnes vlastně jako takový poradci eh, toho kapitána lodi a je velice důležité, abychom takto spolu pracovali. I s Europolem, protože se snažíme eh, vlastně rozbít ten eh, podnikatelský model převaděčů a je to pochopitelně více policejní operace a proto musíme všichni spolupracovat Máme také spolupráci s italským státním zastupitelstvím eh, a útvarem pro eh, boj s organizovaným zločinem, také s Interpolem a s UNODC, kteří jsou s námi ochotně spolupracovat. Eh, je to tedy vlastně takový problém, no, přístup k regionálnímu řešení problému. Také máme velice dobrou spolupráci s humanitárními organizacemi UNHCR, IOM, OHCHR a UNICEF. Eh, oni vlastně provádějí školení eh, mých posádek, než eh, se dostanou na moře. Také máme různé standardizované postupy školení a manuály pro to, jak jednat s migranty v rámci operací a tato spolupráce je pro nás také velice důležitá. Pokud jde o výsledky, eh, tak myslím si, že tato mise má. Eh, výsledky ukazuje, že Evropská unie je schopna dělat něco konkrétního. 28 členských států je zastoupeno v této operaci a já si myslím, že to je opravdu tedy rekord. Eh, lépe jsme pochopili fungování převaděčů a zachránili jsme 12 000 životů. Zatkli jsme více než 68 převaděčů a neutralizovali jsme 104 lodí. Děkuji eh, za pozornost a jsem připraven zodpovědět dotazy. Děkuji, děkuji, pane kontradmirále. A pokud byste chtěli požádat o slovo, tak už můžete se začít hlásit. Byli bychom vám vděční. Tak prosím, klidně to doplňte chtěla jsem, chtěla jsem říct, že to je Sofie, která se narodila na palubě jedné z našich lodí. Je to dítě somálské ženy. A vlastně název té lodi byla, byl Sofie, takže ona byla také pojmenovaná Sofie a my víme v tuto chvíli, že Sofie dorazila v pořádku, je zdravá a je opravdu odrazem vlastně toho, o čem ta naše práce je. Děkuji. Asi víte, že hlavním partnerem Eunaforumet je Frontex. Samozřejmě práce Frontexu samozřejmě eh, se skládá ze spousty různých úkolů, těch operativních eh, až po všechny ty ostatní, takže v tuto chvíli bychom si rádi vyslechli zástupce Frontexu, aby nám řekl, jakým způsobem se tedy na této činnosti podílí, jakým způsobem pracujete a tak dále. Děkuji. Eh, děkuji vám všem, pane předsedu, i eh, všem členům Evropského parlamentu za pozvání na toto setkání. Myslím si, že toto zasedání je jasným důkazem toho, že v tuto chvíli už jednáme jednotně. Já jsem měl tu čest se setkat s mnohými eh, kolegy, se kterými jsem v posledním měsíci velmi úzce spolupracoval s Enrikem Kreden Dýnem eh, spolupracuji už více jak deset eh, měsíců s panem Oldřichem Martinu také eh, spolupracuji už eh, daleko delší dobu. Eh, samozřejmě my jsme tím přirozeným partnerem, protože se této oblasti věnujeme. Já chápu, že mám velmi omezený čas a proto vám chci poskytnout opravdu konkrétní příklady spolupráce a aktivit, které vyvíjíme. Jejíž cílem je vždy snaha o dobrou ochranu vnějších hranic. A budu končit tedy některými závěrečnými poznámkami, které se týkají eh, úlohy Frontexu do budoucnosti, protože samozřejmě v tuto chvíli neustále probíhají vyjednávání o tom budoucím mandátu Frontexu. Takže v první řadě bych vám eh, rád poskytnu určité konkrétní eh, případy naší spolupráce EUNAFOR, s EUNAFORMEDem. Já se omlouvám těm eh, členům parlamentu, kteří Frontex již velmi dobře znají, ale vím, že jsou zde mezi vámi, vámi i ti, kteří ho znají méně. Takže jenom zopakuji, že Frontex je evropská agentura, která je zodpovědná za eh, spolupráci a management a ochranu vnějších hranic. To znamená, že my vycházíme z toho původního prvního pilíře, to znamená, že uplatňujeme to, čemu se říká evropské právo, které vychází ze šengenského kodexu a ehm, právního rámce Evropské unie. Je to agentura, která jedná v souladu samozřejmě se všemi evropskými politikami, to znamená, že uplatňujeme integrovanou evropskou politiku, zatímco další partneři, jako například tedy všichni, kteří se zabývají zahraniční bezpečnostní politikou, jsou jaksi našimi dalšími partnery. Takže samozřejmě plníme různé mandáty, máme k dispozici různé technické vybavení a snažíme se tedy v práci doplňovat. EUNAFOR eh, MED je tedy naším partnerem a my s EUNAFORem eh, spolupracujeme mimo jiné na eh, úrovni výměny styčných důstojníků. To znamená, že my jsme zorganizovali také setkání těchto důstojníků v Katány a to setkávání se odehrává za účelem výměny informací. Také využíváme tedy styčné důstojníky na eh, vlajkových eh, lodích Eunaforu a máme tyto, tyto stejné aktivity také našem, eh, na našem operativním velitelství. Takže jde tady o setkávání těchto úředníků, těchto důstojníků za účelem jaksi poskytování opravdu těch nejaktuálnějších informací, tak abychom měli stále co nejaktuálnější obrázek eh, o tom, eh, jaká, existu, jaká je situace a jde samozřejmě o to, abychom co nejlépe mohli koordinovat ty záchranné operace, abychom věděli, kde jsou jaké lodě a kdo může v podstatě zachraňovat životy tím nejefektivnějším způsobem. Já bych rád ještě podtrhnul, že si vyměníme informace také v oblasti hodnocení rizik, což je opravdu velmi důležitá oblast. Eh, jádrem mandátu Frontexu je samozřejmě ochrana kontrola eh, hranic. Eh, Frontex má více jak 10 hlídkových jednotek, lodí tedy. A chci říci, že ve chvíli, kdy zaznamenáme nějaké lidi, tak ve chvíli, kdy je zachraňujeme a poté oni vystupují eh, na, na zem, tak vlastně je převážíme do těch eh, hotspotů, kde s nimi provádíme interview, kde schromažďujeme jejich osobní informace, které poté předáváme Europolu, takže takovýmto způsobem eh, spolupracujeme. To znamená, že Frontex tady hraje tu roli takového toho přemostování. Frontex je mostem mezi těmi eh, ozbrojenými eh, operacemi EUNAFORu a eh, těmi agent, výkonnými agenturami na národní úrovni. Tak, co se týče spolupráce s Europolem, tak ta je samozřejmě velmi důležitá, protože, jak jsem již nastínil, Eh, Europol stejně jako Frontex jsou evropské agentury v oblasti soudní eh, spolupráce a spravedlnosti. My samozřejmě máme určitý způsob spolupráce. V prosinci jsem se svými kolegy podepsal nové, nový dokument o spolupráci, také v souvislosti s výměnou osobních informací. V Itálii provádíme různé pilotní projekty, včetně tedy eh, projektu Triton. A cílem eh, tohoto projektu, či ta logika zatím je ta, že vnější eh, hranice je v podstatě takovým filtrem, je takovým filtrem okolo Evropské unie a okolo vlastně prostoru volného pohybu Evropské unie. To znamená, že jde tady o to určit a identifikovat hrozby, protože v tuto chvíli hovoří hovoříme o bezpečnosti. To znamená, že předpokládám, že hovoříme tady o boji proti organizovanému zločinu a hovoříme také o boji proti terorismu. A v této souvislosti s ohledem na toto musíme vnější hranice používat jako filtr, protože to je přesně to místo, skrze nějž mů se můžou do Evropské unie eh, dostat eh, eh, nebezpeční lidé, anebo skrze něž mohou také zahraniční bojovníci odejít z EU. A proto Europol tedy eh, využívá tyto schrom, toto schromožďování osobních údajů. Eh, jehož cílem je opravdu rozbíjení těchto zločineckých sítí. Frontex tady nemá žádné jak žádnou soudní moc. Jediným úkolem je opravdu schromáždit eh, informace a sdílet tyto informace. My jsme se dohodli samozřejmě na standardních eh, operativních postupech. Jde tedy tudíž opravdu o um, o naše aktiva, také o sdílení našich eh, informací a chci říci, že ty osobní údaje nezdílíme s EUNAFORem, ale vždy s tou hostitelskou zemí. Takže to by byl takový ten obecný obrázek či nastíněný obecný rámec této spolupráce. A když bych přišel tady k nějakým závěrečným poznámkám, jak jsem již řekl, tady v tuto chvíli již nehovoříme o žádných pilířích v rámci Evropské unie. A to je opravdu v pořádku, protože ve chvíli, kdy hovoříme o ochraně eh, hranic či o eh, ří, předhraničním eh, řízení, tak právě v souvislosti s Libí Libí například, eh, by tomu bylo tak, že vlastně eh, normální, jaksi občanské prostředky by, či civilní prostředky by nemohly být eh, využívány ale je důležité samozřejmě eh, mít k dispozici co nejlepší prostředky právě u těch, řekněme, dysfunkčních států. Já, mě je mi to líto, že to tak musím říct, ale musím to tak říct. To znamená, že ta situace je taková, že bezpečnost našich eh, pracovníků v podstatě nedovoluje to, abychom mohli v Libii počítat s takovými civilními prostředky. Takže ve chvíli, kdy eh, vlastně Frontex je například eh, v těsném sousedství Libie a máme tam naše eh, mm, jednotky dohledu, tak je důležité, aby tady existovala existovala možnost náš personál také odpovídajícím způsobem chránit. Na druhé straně Hovoříme také o misích, jejichž cílem je výkon eh, práva a Frontex tím, že je vlastně na externích, na těch vnějších hranicích, tak také musí eh, hrát tu úlohu toho zprostředkovatele informací. To znamená, že v rámci budoucího mandátu Frontexu ten návrh komise je v podstatě rozšířit ty mise a ten mandát eh, misí tak, aby bychom mohli lépe spolupracovat tedy s eh, dalšími agenturami eh, výkonu práva. Je třeba také více spolupracovat takovým způsobem, jak spolupracujeme s Itálím. Co se týče boje s terorismem, tak to, co děláme ve spolupráci s Europolem v těch řeckých hotspotech, tak tam vlastně na té přední linii využíváme vlastně náš personál tím způsobem, že pomáháme při bezpečnostních kontrolách, eh, využíváme k tomu také naše šengenské databáze a Europol ve stejnou chvíli může samozřejmě nějakým způsobem také Eh, spolupracovat při zpracovávání těch, řekněme, podezřelých případů, pokud bychom tedy u někoho zjistili, že u něho existuje pravděpodobnost napojení na nějakou teroristickou skupinu. Tudíž v každodenní praxi se snažíme samozřejmě vytvářet bezpečnější budoucnost a já jsem si samozřejmě vědom toho, že tady hovoříme o civilní misi a Enrico už to také říkal, já bych tudíž rád použil ta stejná slova. Hovoříme o civilní misi, jde tady o civilní misi, ochrana eh, externích eh, hranic a Frontex je tedy tou agenturou zodpovědnou za řízení vnějších hranic. Musíme ale ale samozřejmě spolupráce s dalšími aktéry, ať už to jsou aktéři z oblasti eh, ozbrojených eh, operací či neozbrojených. A ještě bych eh, dodal jednu věc. Frontex byl takovým také zprostředkovatelem mezi Řeckem a Tureckem a v tuto chvíli vám děkuji za pozornost a předávám slovo. Děkuji vám. Vy jste několikrát zmínil spolupráce s Europolem a nedávno zrovna v lednu vzniklo středisko proti podloudnictví, takže nás by teď zajímala právě role Europolu v boji proti eh, těmto ilegálním aktivitám. Prosím, máte slovo. Dobrý den, děkuji. Páni a pane předsedo, vážení dámy a pánové. Europol eh, je velice vděčný za to, že jsme měli příležitost se setkat tady na tomto eh, společném zasedání, abychom vás informovali o aktuální roli, kterou my hrajeme eh, proti převaděčům. Můj život je trošku snažší, když poslouchám pana Ležery a roli Eh, Frontexu a hovořil o úzké spolupráci mezi našimi organizacemi. Já to eh, právě budu mm, blíže ilustrovat a chtěl bych také pohovořil o trendech, které pozorujeme eh, v rámci našeho společného hodnocení situace s Interpolem a v únoru vzniklo středisko pro mm, postihování převaděčství a e, budu také hovořit o rozšířených kapacitách, které e, mm, máme k dispozici. Ale nesmím zapomenout za prvé vyřídit pozdravy pana Wainwrighta, který na poslední chvíli musel do Londýna, kde probíhá konference pro boj s terorismem já ho zastupuji, jsem náměstek ředitela, slou, ředitele sloužil jsem 27 let jako policejní důstojník eh, v, v, a, a řídil jsem policii České republice. Eh, jelikož se nacházím na parlamentní půdě, tak bych chtěl vyjádřit vděčnost za vaši podporu, eh, co se týče Eh, tedy vytvoření toho střediska pro boj s převaděčstvím. A eh, děkuji, že jste nás vybavili odpovídajícími zdroji, které nám umožnili tedy tento eh, plán realizovat. Za druhé jsem rád, že se tady setkávám s dalšími kolegy a představiteli klíčových agentur, které se do určité míry zabývají stejným tématem a zajímají mě jejich názory a e, zajímají mě komplementarity, protože my, když e, působíme, tak samozřejmě působíme v rámci našich mandátů, ale hledáme také e, vazby a spolupráci. A co se týče převaděčství a trendech v oblasti převádění migrantů, tento bezprecedentní tok migrantů se rozvíjí velice rychle a rozvíjí se velice rychle i sítě eh, kriminálních organizací, které se přesunuly z jiných oblastí a nebo které působí v jiných oblastech, ale objevily v migrantech nízkorizikové a vysoce lukrativní eh, business modely. A podle analýzy asi 1500 rozhovorů s migranty jsme zjistili, že 90 migrantů, kteří se dostanou do Evropské unie, prohlašují, že využili služ, usnadňují služby zprostředkovatelské z pravidla od, e, ze strany kriminálních organizací, zločineckých organizací a e, současně tedy e, e, jsou je odhad, že zločinecké organizace převaděčů vygenerovaly 3 až 6 miliard eur za rok 2015, pouze za jeden rok. A takže se to stalo se z toho velice atraktivní podnikání. Předpokládáme, že e, ten trend bude pokračovat a tento trh je považovaný za nejrychleji rostoucí e, kriminální trh e, z pohledu Evropské unie tento podnikatelský model, kdy je zločin poskytován jako služba, Eh, například oni eh, poskytují pasy, dopravní prostředky, lodě, nabízejí převody peněz a některé další služby, které nabízejí specializované skupiny zločinců. Také eh, vytvořili právní struktury, právní služby, třeba co do náboru a, eh, a služeb cestovních kanceláří, kde tedy působí jakoby legálně a eh, online mm, pro, eh, jak si komunikují přes internet, organizují nábor přes internet a podobně. Velk, nějaká dobře organizovaná zločinecká in, eh, infrastruktura eh, funguje také v takzvané sekundární distribuci, to znamená od hranic Unie Eh, dále eh, po území eh, Unie. Tam jsou různí hráči a různé aktivity od podvodných zprostředkovatelů práce, ty, ty náhončí, kteří, kteří nabírají převaděče a současně i ty uprchlíky, dále praní špinavých peněz, převádění peněz a podobně. A ono to souvisí s migranty, kteří jsou velmi zranitelní, zneužívaní eh, v, v rámci eh, prostituce, distribuce drog a dalších aktivitách. A zjistili jsme další zajímavou věc, že tyto organizované eh, eh, skupiny eh, jsou polikriminální a my vidíme souvislost mezi převaděčstvím, obchodováním s lidmi, obchodováním s drogami, hospodářskou trestnou činností, ale souvisí to i vlastně s oblastí boje proti terorismu, k tomu se taky vrátím. Co se týče potenciální vazby na protiteroristické aktivity, tak já zmíním další středisko, které nedávno vzniklo a to je Centrum eh, proti terorismu, které slučuje vlastně eh, jednotlivé služby na pomoc podniku, eh, zemím, pardon, které bojují s terorismem a to se soustředuje na zahraniční bojovníky, na eh, ty, kteří představují velkou hrozbu, soustředíme se na finanční spravodajství a identifikační eh, vazby eh, na jinou trestnou činnost. V minulosti totiž mezi teroristy a organizovaným zločinem vazba nebyla, nebo příliš, ale v poslední době se toto mění, kdy závažná trestná činnost je využívána pro získávání prostředků na financování potenciálních teroristických aktivit. A proto je to oblast velmi důležitá a my tam vidíme ty vazby mezi ilegální migrací a bojem proti terorismu. Takže v únoru vzniklo středisko eh, pro řešení ilegální migrace eh, s úspěšnou operací Timare z roku 2015, která se zaměřila na e, identifikaci a rozbíjení převaděčských skupin ve Středomoří. Využívali jsme naše, naše analytiky a současně národní analytiky, které nám poskytly členské země, který, kterých se to ve Středomoří týká. Podpořili jsme celou řadu operací, uvedu dva krátké příklady. Operace Mahmud Jamal, ta byla dokončena v prosinci minulého roku, kdy simultánně v několika zemích, Rakousku, Řecku a Švédsku a Velké Británii, eh, došlo k eh, zadržení 23 převaděčů, kteří byli syrští, řečtí a další občané. Operace Tantalův v listopadu, kdy, kdy eh, albánská převaděčská organizovaná skupina byla zadržena a jednalo se o zatčení osmi lidí a došlo k mm, domovním prohlídkám a podobně. My máme k dispozici kolem 40 tisíc um, osob eh, a údajů o osobách, které jsou podezřelé z převaděčství a máme zhruba 100 podezřelých lodí v databázi, 1500 operací proběhlo v roce 2015 a jak říkal pan Ležery, přispíváme regionální task force v Itálii a v Řecku, když eh, naši kolegové tedy tam pracují. A středisko pro boj proti prvaděčství je takovým kontaktním střediskem, platformou pro další partnery, kteří jsou důležitý pro naši spolupráci s, jako Interpol, Frontex, UNAFOR a v budoucnu NATO. Středisko pro převaděčství eh, získalo 30 dalších míst, ehm, rozvíjíme analytické kapacity, máme více analytiků pro zpracování eh, kriminalistických eh, zpravodajských informací, které dostáváme od Frontexu do našich databází, abychom zjistili, zda se setkali s někým, kdo už eh, byl nějak spojován se závažnou trestnou činností. A ty informace z terénu jsou velmi důležité Eh, a je důležité je mít v naší databázi a křížově je tam eh, analyzovat v souvislosti se závažnou trestnou činností a také s bojem proti terorismu. Co se týče střediska proti terorismu, my jsme vytvořili internetovou jednotku, která má za úkol eh, vytipovávat teroristy a, a ter, teroristický Eh, brutální obsah na webových stránkách a dále to jsou kapacity, které eh, nebo se soustředujeme na aktivity, které usnadňují převaděčství, čili vyhledáváme webové stránky nebo sociální účty na sociálních médiích, které slouží k náboru a usnadňování ilegální migrace. Poslední co trošku závidím ostatním kolegům, já jsem policejní důstojník a někdy postrádám ten pocit hmatatelných výsledků, protože vy jste z té přední linie, vy, vy pracujete v terénu, zatímco naše klíčová role, naše cíle jsou zpracovávat data, doplňovat a poskytovat analýzy. Ale nedávno jsme nekoordinovali aktivity jenom z štábu, ale také z rady třeba spolu s hostujícími důstojníky a my teď vypracováváme nový koncept pro roz místění takzvaných hostujících odborníků, což jsou detašovaní národní odborníky, které platí EU a působí v rámci Europolu a představují sekundární bezpečnostní kontroly. Mají přímý přístup do naší databáze a mohou křížově eh, eh, kontrolovat data. A konečně co se týče spolupráce s ostatními agenturami a mezinárodními organizacemi, to je pro nás klíčové, zvláště e, pro ty, kteří působí ve Středomoří. My máme opravdový zájem, musí, mohu říct za Europol, o všechny informace týkající se převaděčství, které nám pomáhají v našich analýzách a které potom můžeme posílat zpátky členským zemím, tak aby mohli dostat ty zlé zamříže. To je z mého pohledu všechno a já jsem připraven odpovědět vaše otázky a děkuji za pozornost. Um. Děkuji mnohokrát. Takže eh, kolegové, posledním řečníkem bude velvyslankyně Francesca Tardioli, která je zástupce asistenta generálního tajemníka operativy NATO. Děkuji vám, pane předsedo, paní předsedkyně, vážení hosté, vážení poslanci, vážené poslankyně, dámy a pánové. Děkuji mnohokrát za to, že jste přizvali eh, na to, na toto společné slyšení. Eh, už jsme si vyslechli, že Evropa řeší největší uprchlickou a migrační krizi eh, na tomto kontinentě od druhé světové války a Evropská unie opravdu vyvinula úžasné úsilí a vy jste tady naznačili uh, už ve svých příspěvcích, co vlastně uh, se dělá. E, na to se snaží poskytovat podporu, pomáhat Řecku, Turecku a spolupracovat s Frontexem a takto pomáhat i Evropské unii při řešení této krize. Pod, o podpoře to se e, rozhodlo e, 11. února ministry obrany a společně se dohodli, že pozitivně zareagují na návrhy Německa, Řecka a Turecka, aby pomáhali s krizí tím, že se budou účastnit širšího mezinárodního úsilí na zastavení nezákonného převaděčství v Egejském moři. Co tedy na to dělá? Na to zajišťuje průzkum a sledování nezákonných přechodů v Egejském moři, a to ve spolupráci s relevantními národními orgány s Frontexem, jak už tady zaznělo. A námořní prostředky NATO připluly do Egejského moře dva dny po ministerském rozhodnutí. V posledních týdnech lodě na často hlídkují v identifikovaných oblastech Egejského moře, a to i v výsostných vodách Řecka a Turecka. Naše lodě schromažďují cené informace, které potom využívají řecké i turecké pobřežní stráže a také Frontex. Spolupráce s Frontexem, jak už o ní hovořil Fabrice Ledgery, postupuje dobře a hladce byla eh, zavedena styčná ujednání mezi NATO a Frontexem na operativní a taktické úrovni týkající se velení eh, a v Agejském moři a to je samozřejmě příznak toho, že ty organizace v EU mohou spolupracovat pragmaticky na řešení závažných úkolů. Tato styčná ujednání na taktické a operativní úrovni byla schválena velice rychle a tak to bych se mělo postupovat i do budoucna. Je, myslím, velice důležité si uvědomit specifickou a omezenou povahu úlohy NATO při podpoře spojenců. Příspěvek NATO je sice podstatný a cený, díky specializovaným kapacitám je ovšem také eh, omezený. Naše aktivity v Egejském moři nenahrazují možnosti členských států, ale jenom pomáhají řeckým a tureckým úřadům a Frontexu, aby efektivněji plnili své úkoly. Za poslední týdny jsme zaznamenali mnoho případů, v podstatě každodenně, kdy na to zachytilo migrantské lodi nezákonné činnosti a tyto informace předali národním orgánům, které potom tedy národním orgánům Řecka, Turecka a Frontexu a oni pak následně zadrželi eh, tyto eh, lodě s migranty a uprchlíky. Naše přítomnost také usnadnila užší spolupráci a lepší výměnu informací mezi spojenci na Tureckem a Tureckem. Samozřejmě tady je celá škala faktorů, které mohou mít dopad na tok uprchlíků a migrantů. Nicméně přítomnost na to je podle mého názoru eh, velice eh, pozitivní, má pozitivní účinek a také odrazuje eh, zločince od páchání trestné činnosti mezi řeckým a tureckým pobřežím. Když se podíváme dopředu, tak budeme nadále aktivní v Egejském moři a na to velice brzy bude také zvažovat, jak tuto činnost eh, zachovat eh, dlouhodobě. Pokud jde o středomoří šíře, jak o tom hovořil kontradmirál Credendino, eh, na to působí i s operací Active Endeavour ve středozemním moři. Dnes se tato operace změnila na operaci na mořní bezpečnosti, což znamená, že tato operace může potenciálně zahrnout více úkolů než ty, které vlastně prováděla operace Active Endeavour. Eh, takový je tedy eh, úkol a taková je situace do dalšího summitu, který proběhne v červenci ve Varšavě. Eh, je možné, že se také vytvoří rámec pro možnou budoucí podobu činnosti NATO v Egejském moři. Když se podíváme tedy na širší úkoly ve Středomoří, chtěla bych potvrdit i z mého pohledu to, co říkal kontradmirál Credendino, že jsme již eh, vytvořili neformální napojení na misi eh, Sofia, eh, na formě Sofia a já doufám, že tato neformální spolupráce se bude do budoucna rozšiřovat. Také jsme se dohodli, že budeme uvažovat o širším rozměru uprchlické a migrační krize i v jiných oblastech, než je jenom Egejské moře, a že budeme uvažovat o možné srovnatelné úloze na to při potenciálním přesměrování a narušení cest, eh, kterými přicházejí migranti a uprchlíci. A také budeme nadále v kontaktu s kolegy z EU. Na závěr dovolte jednu poznámku týkající se právních otázek. To je velice důležité, zvláště pro tyto posluchače. A chci říci, že to vedení pro velitele při plnění eh, jejich úkolů v Egejském moři eh, jsou takové, že na to tedy eh, pomáhá, rozmistňuje své síly, ale to vše musí probíhat v souladu s rozhodným mezinárodním právem, to eh, včetně tedy pravidel, která se týkají eh, státu vlajky, pobřežního státu a podobně. Všechny zúčastněné eh, strany jsou tedy vázány mezinárodním právem a to samozřejmě je velice důležité, má-li být také dodržena zásada nenavracení, zásady Eh, záchrany života na, moře, na moře a tak dále. Takže já jsem to stihla za sedm minut. Vidíte tu vojenskou disciplínu a jsem připravená si vyslechnout vaše otázky. Děkuji vám velice diplomaticky, jste to eh, zvolila tuto cestu, paní velvyslankyně, když už se všichni začínali trochu nudit, protože je prostě není v lidských silách strávit tolik řečníků, ale myslím si, že to bylo důležité slyšení a eh, jedním z důvodů, proč vlastně toto slyšení eh, pořádáme ve spolupráci s paní Fatigou, s panem Ellerem, eh, je to, že před několika týdny vznikly obavy, že vlastně roste spolupráce mezi agenturami na vysoké úrovni, které jsou vlastně v kompetencích našich výborů a během těch týdnů se to stále tedy eh, rozrůstá. A jak poslanci Libe dobře vědí, máme velice eh, podrobné struktury eh, vlastně odpovědnosti v rámci Europolu, Eurojustu, Frontexu a jsem si jist, že něco obdobného platí i pro SEDE. To znamená, když eh, vznikne takto intenzivní spolupráce a není úplně jasné, jak ty struktury fungují, tak myslím si, že bylo dobré, že se na nás sede obrátil a požádal o diskusi na toto téma. Já tedy doufám, že se zaměříme právě i na tuto otázku zodpovědnosti eh, právě ve středozemním moře. Ale bylo to velice zajímavé vyslechnout si všechno od eh, tady jednotlivých panelistů. Nejprve tedy dostane slovo Christian Eller a kolegové, prosím, omezte se na dvě až tři minuty. Pokud budete chtít mluvit déle, tak eh, já jsem z Libe, takže vás nemohu zastavit, ale Christian začne. Um, Děkuji. Děkuji za slovo. V první řadě bych rád poděkoval oběma spolupředsedům. Děkuji také sekretariátu za to, že pomohl při organizaci tohoto slyšení. Myslím si, že doba opravdu nazrála na to, abychom se takto v podstatě spojili, abychom eh, spojili tedy ty aspekty bezpečnosti, jak interní, tak externí. Nedávno vyšla kniha na které nedávno jsem eh, vydal já k eh, knihu v rámci níž a v rámci rešerše, kterou jsem musel tedy eh, provést, ehm, jasně vyplynulo, že je třeba opravdu propojit všechny ty původní tři pilíře. Ale pojďme se podívat na ty konkrétní záležitosti. Vy jste zdůraznili, jak si tu potřebu spolupráce, tu úroveň té spolupráce, vy jste odkázali také na ty různé dohody, které byly podepsány, ale jak to vůbec všechno funguje v praxi, protože já tady mám specifický výchozí bod. Tady 90 procent všech těch informací od zpravodajských služeb jsou v podstatě eh, informace, které získáváme v arabštině. Většinou tyto informace jdou tedy do Francie, ve Francii jsou přeloženy do francouzštiny a z, franc- z francouzštiny se to poté překládá do angličtiny a do němčiny. A poté to všechno, jak si předáváme členským státům a eh, tady máme poté 16 různých informačních implementačních systémů eh, a to všechno vede k tomu, že vlastně jedno jméno může získat až 12 různých forem transkripce. Takže takovýmto způsobem se vlastně zpracovávají ty informace, které získáváme v arabštině. A to velmi úzce souvisí tedy s tím eh, tím, s tou otázkou sdílení informací. A to se týká opravdu všeho, včetně tedy satelitních eh, obrázků. A to je samozřejmě vš- extrémně důležité právě pro ty otázky interoperability. A je to důležité také pro eh, je to důležité i pro nás, jako pro výbor LIBE, ve chvíli, kdy hovoříme o možnostech dohledu. Ale já se chci zeptat, jaká je tedy vaše eh, zkušenost a co vám chybí. Já jsem v tuto chvíli uvedl jen pouze ten eh, problém týkající se transkripcí a překladů, ale eh, možná, že byste k tomu mohli dodat něco i vy, vy z praxe. A eh, možná, že ve světle je tady externí a interní eh, bezpečnosti, vám to možná přijde směšné, ale mám příklad. Například po summitu a po závěrečných poznámkách předsedy. Všechna sociální média v Nigérie, od Nigerie až po Turecku reagovala na tento summit. A musím říci, že neexistuje žádný dohled nad koherentností informací, které se objevují v rámci sociálních médií. A to se týká opravdu všech oblastí, včetně tedy oblastí terorismu. Samozřejmě, že to má co dočinění i s právě s celou tou mašinérií pašování a převaděčství. Jedna třetina HDP Libie právě pochází z oblasti převaděčství, pašování, obchodu s lidmi. A tady nehovoříme pouze o nějakých malinkých zločineckých organizacích z venkova, tady hovoříme opravdu o organizovaném zločinu, o organizovaných mafích. Opravdu, jedn, to, toto, toto procento HDP pochází opravdu z této oblasti. To znamená, že ta komunikace opravdu velmi dobře funguje. A takováto komunikace z hlediska jaksi ozbrojených sil a z dalších eh, hledisek se ptám, jakým způsobem lze na tuto výzvu, eh, jakým způsobem tedy reagovat na tu výzvu. Protože nezávisle nevládní organizace nám podávají údaje o tom, kolik finan- jakým způsobem financují eh, tyto skupiny sociální média a eh, podle těchto nevládních organizací až 400 krát více peněz investují tyto organizace do sociálních médií než eh, Evropská unie. A to je e, rozhodně e, k zamyšlení. Samozřejmě, že ty cesty e, migrační se mění. I cena převaděčů se mění. To znamená, že to jsou praktické otázky, jak, co vlastně potřebujete vy pro to, aby ta vaše spolupráce na tomto poli byla lepší. Děkuji. Ana Gomez, prosím. Ano. Vítám vás. Já bych vám také velmi ráda poděkovala za to, že se nám konečně podařilo zorganizovat tuto spojené zasedání, že se nám podařilo opravdu propojit eh, ty otázky interní a externí bezpečnosti. Já bych ráda začala tím, že bych eh, poděkovala panu Kredendínovi a po- zeptala bych se ho, či poprosila bych ho, zdali by nám mohl potvrdit to, co vidíme ve zprávách. To znamená, že právě eh, eh, před několika dny došlo k tedy k tomu, že se potopila loď s několika stovkami Eh, lidí, hlavně tady s Etiopiem. Hovoří se o třech a čtyřstech lidech. Zdali je to tedy pravda, zdali k tomu opravdu dostal, došlo. A samozřejmě víme, že tady, tady existuje tato mise EUNAFOR společně tady, tady s, mm, s misí která eh, je napojená na zahraničně bezpečnostní politiku EU. Ale samozřejmě, že tady ti existují ty limity a já jsem se také účastnila. Eh, My se nedávno jsme jeli do vašeho eh, hlavního sídla, do vašeho velitelství v Římě a samozřejmě jsme si všichni vědomi toho, že existují tady určitá omezení, protože nemůžete operovat vlastně v evropských vodách. To znamená, že tito pašeráci vlastně Eh, přivedou, eh, eh, přivezou tyto lidi až na hranice tedy těch teritoriálních vod a poté čekají, až přijedou ty záchranné lodě, aby si ty lidi převzali. Ano, vy jste hovořil o tom, že jste zachránili více jak 12 tisíc lidí, což je opravdu neuvěřitelné a opravdu zachraňujete reputaci a renomé Evropské unie, protože to, co se děje v Řecku, je opravdu neuvěřitelné i jak si ve světle toho, že byla uzavřena balkánská cesta, protože na základě toho samozřejmě ti eh, pašeráci a přivaděči jednoduše změnili své eh, cesty. Protože všichni víme, jak, to, jak v podstatě jsou tito lidé flexibilní. A jak ve chvíli, kdy někde něco skončí nebo se něco uzavře, tak se lidé jednoduše přesunou někam, někam jinam. A to znamená, že ta, ty situace, ta situace se opravdu velmi často mění. A já se ptám, já jsem se právě vrátila z Kypru, z jedné mise, a byla jsem i na severním Kypru. A tam jsem viděla něco, co mě šokovalo. Viděla jsem, že tam dochází k, jaksi k neustálému pašování či obchodování s ženami z Nigérie s, za cílem, s cílem prostituce a je to orga, opět organizovaný zločin. Je to součást eh, tedy opět vašeho mandátu Europolu. To znamená, že vy musíte nějakým způsobem eh, vysledovat eh, tyto eh, zločinecké organizace, protože já jsem například o tomto obchodování se ženami nevěděla. Já jsem si přečetla eh, eh, prohlášení paní Mogherini v souvislosti s Libií eh, po tom posledním setkání ministrů obrany a samozřejmě myslím si, že je velmi důležité poskytnout podporu právě pro tyto hraniční a pohraniční mise, ale musíme jít i nad rámec těchto misí, protože jde o to, abychom my poskytli tu zásadní pomoc Libii a to Eh, opravdu ve všech důležitých oblastech. Nejde tady pouze o otázky, jak si soudní eh, podpory, jde tady opravdu o pomoc na, ve všech oblastech. A chtěla jsem se zeptat na váš názor. Teď ve světle té agentury, Evropské agentury pro ochranu hranic, tak se chci zeptat, jak si myslíte, nebo co si myslíte o tom, že by v podstatě i námořní síly pomohly při ochraně těchto hranic? Děkuji. Vy už jste, vy už jste po třetí řekla, že to je poslední vaše otázka. Já jsem právě byla na Lesbosu a chci říci, že tam rozhodně nebyly lodě na to a chtěla jsem vědět, zdali tedy tam ty lodě eh, máte a proč neděláte něco pro to, aby ty deportační mise byly zastaveny, protože ty jdou úplně proti mezinárodnímu právu, eh, právu protože neexistuje žádná dohoda mezi EU a Turecko. To znamená, že ty, k těmto deportacím dochází eh, a jsou protiprávní. Děkuji. Děkuji. E, e, já bych byl rád, abych e, byl také respektován. Děkuji. Dobrá, další čl... je tady více členů z Libé než ze SD, kteří požádali o slovo a nevím, jestli jak to uděláme. Nebylo slyšet, co tam paní poslankyně řekla. Předseda odpovídá, samozřejmě, samozřejmě, že jste No jasně, chápu, váš bod byl důležitý, ale jeden člen CD, pan, paní Whiteman, prosím. Thank you very much. Děkuji. Já budu hovořit vlámsky, pokud by to šlo. Děkuji. Za tyto velmi zajímavé prezentace. Děkuji Europolu, zvláště vzhledem k tomu, že jsem v Europolu byla na návštěvě před pár týdny a účastnila jsem se zajímavých slyšení a diskuzí. Paní předsedkyně, myslím, že tato schůzka přichází v pravý čas. Došlo k teroristickým útokům a je lepší se takto sejít, abychom nemuseli rozlišovat mezi vnější a vnitřní bezpečnostní politikou. Všechny politické skupiny se shodují na tom, že výměna informací je klíčová při boji s terorismem a to tež, co se týče migrační krize. Takže se chci zeptat, jaké možnosti máte vy, aby eh, jste si vyměňovali informaci. To si myslím, že je klíčové při boji s terorismem. Za druhé, Frontex, Europol a Eurojust vytvořili regionální task force eh, v Katánii a na Pireu a chci se zeptat, jaká ponaučení si z toho můžeme odnést. Eh, a třetí otázka. Před několika měsíci jsem hovořila s Europolem a bylo mi řečeno, že na Maltě na celnici eh, zadrželi celý náklad lodí do Libie, eh, člunů, které potom používají pašeráci lidí a na nich pak vozí lidi do Evropy. Takže já se ptám, co my můžeme udělat, abychom tomuto zabránili. A prostě oni tam to jak si konstatovali, že tam je ten náklad, ale nemohli s tím nic udělat, nemohli eh, ho zadržet a museli eh, nechat tedy ten eh, náklad, tu loď pokračovat do Libie. Přitom víme, že 90% lidí, kteří sem přicházejí, přicházejí ilegálně a my musíme posílit boj proti převaděčství. Já tímto končím seznam řečníků, abychom ještě se dostali k dalšímu eh, panelu a nechávám vám eh, dvě, tři minuty maximálně, prosím vás. A nyní pan Kirchhoff. Děkuji, pane předsedo. Já jsem z výboru Libé a odolávám pokušení položit příliš mnoho otázek, které se týkají aspektů ehm, e, tohoto tématu z pohledu Libe, takže já, které by byly jenom pro moji osobní informaci, ale položím otázky primárně zaměřené na NATO. E, nevím, jestli jsem to pochopil ve vztahu mezi EU ehm, e námořními jednotkami, tedy EU a NATO, tak se chci zeptat, na strukturu rozkazů, strukturu vede, velení. Eh, politický výbor na to sešel se eh, nebo schází se, jedná o tom, protože mm, ten už dlouho, ten výbor se už dlouho, myslím, nesešel, nebo mm, je to jsou, jaksi nedílná součást operací na to, tak se chci zeptat, do jaké míry je politický Evropský výbor na to zapojený a konkrétně pak, co se týče dělby moci. To by mě zajímalo. A za druhé, co se týče interoperability databází. Podle osobní zkušenosti s tématem PNR, databáze Eurodac a SIS eh, a další jsou systémy a v kontextu s inteligentními hranicemi, tak se chci zeptat, do jaké míry, jestli jsme dosáhli dohody minimálně politické, ne li praktické, ohledně interoperability a technického fungování <clears throat> těch databází a dále v jaksi velicí struktura eh, a, a v souvislosti eh, s daty. Děkuji, pan Coelho. Děkuji vám, pane předsedo. Creio que todos podemos concordar que numa realidade tão complexa Děkuji. Já si myslím, že se všichni shodneme na tom, že realita je to složitá a to jak pro členské státy, tak pro um, zapojené organizace, čili spolupráce je nutná a musí být co nejužší nejenom proto, že to vyžaduje ehm, situace, ale také proto, že dochází k určitému částečnému překrývání aktivit. Byla zmínka o Frontexu a také o souvislostech a nebezpečích. A já se ptám, zda tato spolupráce je součástí společných operací, jako třeba Sofia. To znamená, je to jenom otázka analýzy rizik, nebo se to také dotýká obsahu konkrétních akcí. Europol a Frontex a jejich spolupráce specificky v boji proti obchodování s lidmi. Takže nevím, jestli třeba by zlepšení sběru informací nezlepšilo i kvalitu výsledku operace a jestli je to priorita třeba pro Frontex. A co se konkrétně týče Frontexu, jaké jsou hlavní slabiny Frontexu na vnější hranici EU? A co se stane, když dojde ke změně trasy? Eh, a co s těmi utopenými? Eh, Pan Kelem, prosím. Thank Děkuji. Eh, to je všechno velmi zajímavé a užitečné vyslechnout to je, myslím, právě dobrý příklad spolupráce a komplementarity jednotlivých institucí. Ale klíčové a, a možná těžké je um, zabránit této bezprecedentní humanitární krizi a současně eh, postihnout tu orga, ten organizovaný trostný Eh, trestnou činnost. 90% z nich za to zaplatila a eh, my máme jenom 40, nebo Europol má jenom 40 tisíc eh, podezřelých převaděčů. Takže co brání tomu, aby tito lidé byli povoláni k odpovědnosti? Tento pro- program výměny dát nebo eh, jak takže je to v spolehlivosti informací, proč nejde je začít stíhat třeba. A dále se chci zeptat. My víme, že těto lidé, kteří přišli, většina z nich měla nějaké peníze. Ale co ti, kteří žádné peníze nemají, Eh, jsou tady a ta tragédie je o to horší. A takže já se chci zeptat na vazby napříč uh, Středomořím mezi uh, zločineckými organizacemi. Víme, že většina lidí, která dorazila do Evropy, už má telefonní čísla evropských převaděčů, pašeráků a zločinců. A bylo řečeno, že jste vytipovali 230 tisíc eh, kontaktních bodů v Evropě až po Stockholm. Co s nimi? A dále souvislosti a vazby mezi převaděči, pašeráky a teroristickými organizacemi, jak se přelévají peníze eh, z těch 6 miliard, eh, které slouží k financování terorismu. A chci se zeptat, jestli extremistické organizace jsou nějakým způsobem přímo zapojené do obchodování s uprchlíky. předpokládám ano, že Daesh a ISIS, že, teda, že ISIS je do toho zapojený. A místo předsedkyně Libe paní Jotová. Děkuji, paní předsedkyně, pane předsedo. Děkuji vám za tento nápad společně hovořit na společné schůzi o evropské bezpečnosti. Času máme málo, takže položím jen jednu otázku. Po uzavření balkánské cesty a e, po záchranných vojenských operacích ve Středomoří. Analyzovali jste možnost nové hrozby, že se otevřou a vzniknou nové cesty třeba přes Albánii a turecko-bulharskou hranici? A pokud ano, jaká opatření a jaká politika Frontexu bude, a jaká bude politika samozřejmě i ostatních evropských agentur. Děkuji vám. Sky Keller, prosím. Děkuji za prezentace. Mám pár otázek. Nejprve asi na UNAFOR. Podle našeho pohledu politicky je poněkud divné posílat eh, vojáky proti eh, uprchlíkům. Máme lodě NATO, a které mají zastavovat eh, lodě, máme UNAFOR a ten mandát také se týká ochrany hranic a je divné, že když posíláme voják, že posíláme vojáky proti migrantům a jakkoliv je to Eh, právně v pořádku, co se týče ONAFOR, eh, tak to není pokryté politikou SDP a, a článek 43 Lisabonské smlouvy, tam když se, když se dělá ochrana hranic, je, to je úkol Frontexu, takže se zdá, že tady došlo k poněkud míchání těch mandátů a připadá nám právně pochybné, jestli je možné tedy aby jiná agentura zasahovala do kompetencí Frontexu. A několik dalších otázek. E, e, kontraadmirále, prosím, vy jste řekl, když zadržíte, zachráníte uprchlíky, eh, odvezete je do Itálie a pašeráky musíte pustit, protože je nemůžete poslat do Libie. Ale vy je vypustíte kde? Jako v, na moři nebo v Libii? Protože předpokládám, že e, asi těžko je můžete předat Libijcům. Takže jak rozlišujete mezi záchranou lidí v nouzové situace a ty, ty dáte do Itálie a ty pašeráky zřejmě bez soudu necháte, nebo jakým způsobem rozdě, eh, oddělujete třeba, nebo jak na základě čeho podezíráte třeba někoho, že je pašerák, asi, asi proto máte důvody, ale jako proč nejde k soudu a tak. A jestli to tedy pomáhá proti pašeráctví, když je pustíte, tak jak celá ta mise bojuje proti převaděčství, jestliže je potom pouštíte? A otázka na NATO ohledně egejské operace. Říkáte, že působíte v mezinárodním rámci a tak dále, ale co se stane třeba, zatím se to nestalo, ale třeba loď NATO, jiná než turecká, ale je v tureckých vodách, zachrání uprchlíky z tureckých vod, tak kam je odveze? když jsou zachráněni netureckou lodí NATO v tureckých vodách. A na, dále přeshraniční eh, organizovaná trestná činnost já mám trošku zmatek v tom, co Europol, co Frontex, kde vidíte hranice svých mandátů, kdo se zastaví, kde, jak to oddělujete, zvláště s tím novým návrhem komise k ohledně mandátu Frontexu, kdy Frontex má zajistit vysokou úroveň vnitřní bezpečnosti, kde má ale působit taky Europol a co ta přeshraniční kriminalita, jak, jak to oddělujete. V tomto panelu, pokud bude čas, tak by bylo dobré dát prostor odpovědět na tyto otázky o právním základu a právní otázky. Ana mi taky připomněla, že příští panel se právě týká hodně právních otázek, takže to je trošku problém s těmito eh, slyšeními Eh, že, eh, že někteří třeba nemají čas zůstat na celou dobu, ale teď tedy tento panel, eh, ten příští panel se bude týkat právních otázek, takže je lépe ty otázky oddělovat. Dobrá. Další. Paní Winberg. Tak, her och fru ordförande. Och... Děkuji, Eh, pane předsedo, děkuji paní předsedkyně, děkuji eh, expertům za to, že přišli s těmito informacemi, které jsou pro nás velice důležité. Donald Tusk před časem řekl, že eh, počet migrantů z Libie je alarmující a můžeme očekávat, že Eh, tito migranti budou neustále měnit cestu, aby se dostali do Evropy navzdory všem opatřením. Já bych se chtěla obrátit na Frontex. Pokud jde o Libii, hovořilo se o omezeném počtu eh, lodí, nicméně už před několika lety jsme slyšeli, že ozbrojenci se zmocňují lodí na mořích, aby potom mohli eh, na nich převážet uprchlíky. Eh, teď eh, vlastně s vámi od podzima spolupracují vojáci. Jakou úlohu mohou hrát tito vojáci? Mohou oni například nastoupit na palubu těch lodí? a pracovníci Frontexu jsou připraveni čelit velice složitým situacím, kdyby na těch lodích s migranty například narazily na ozbrojené osoby. Ta situace může být velice nebezpečná. Děkuji. Děkuji a nakonec, protože už jsem musel uzavřít seznam, pan Jurek. Bardzo dziękuję panie przewodniczący i e, dziękuję. Děkuji mnohokrát, paní eh, předsedkyně, děkuji, pane předsedo, děkuji vám eh, všem za velice zajímavé informace. Několik stručných otázek. Eh, doufám, že se vejdu do tří minut. První otázka. Vzhledem k pro propouštění těch převaděčů. Už jste zvažovali, že byste se tedy obrátili na nějaký členský stát nebo na EU, tak aby se našel právní nástroj, aby tito lidé mohli zůstat za mřížemi nebo dostat se za mříže, protože na té lodi se dá snadno zjistit, kam směřovali. Za druhé, organizátoři eh, organizují nezákonný vstup na cizí území, takže tady musí za to nést právní odpovědnost a myslím si, že to by se mělo nějak vyřešit, aby zodpovídali za to, že ohrožují životy lidí. Druhá otázka. A teď se obracím na kontradmirála Credendina. Jaké jsou podle vašeho názoru nové možné cesty, které budou převaděči používat? Zajímá mě Černé moře. Uvažuje se o tom, že by Černé moře bylo bezpečné místo, anebo že to je také potenciální cesta eh, nezákonné migrace. Také by mě zajímalo, jak odhadujete podíl lodí, které byly zadrženy. A teď ještě na závěr jednu poznámku a chtěl bych slyšet komentář od pana Martinu. Hodně v Evropském parlamentu mluvíme o e, umožnění právních e, cest legální migrace, což by měla být alternativa proti e, pašování lidí. Ovšem, pokud tyto legální cesty se otevřou, pak ti dnešní převaděči mohou přijít do Evropy a organizovat tady zase eh, nelegální eh, trh práce. Víme ze sociologie, že masivní imigrace vždy jde ruku v ruce s nezákonnou činností, eh, která vlastně vykořišťuje ty, kteří nejsou zapojeni do společnosti. Tak tomu bylo třeba v Americe, kde vlastně lidé byli vykořišťováni korumpovanými. Eh, politiky a teď vlastně v Evropě můžeme čelit obdobnému problému a mě by tedy zajímalo, zda vidíte takovýto, eh, takovéto riziko vykořišťování nově příchozích, kteří nejsou integrováni a zda tedy to vidíte jako novou fázi kriminální činnosti. Děkuji. Tak já dám hned slovo kontradmirálu Kredendinovi. Omlouvám se, že máme tak málo času, ale zkuste prosím ve třech, čtyřech minutách odpovědět. Děkuji. Takže pokud jde o ty informace, my to máme z otevřených zdrojů, eh, máme vlastně informace z řeckého a holandského centra. Eh, tato mise se netýká ochrany, je to vojenská operace, mám na mysli misi EUNAFOR, bojujeme s převaděči eh, v jižním a centrálním středozemním moři, tak abychom eh, přispěli k rozbití těch převaděčských sítí, ale ten náš úkol nesouvisí s kontrolou hranic. Ve fázi 2b musíme propouštět převaděče, pokud budou zadrženi v libijských výsostných vodách. My je vlastně musíme propustit na moři. Nemůžeme je převést do Libie, protože není dohoda o předávání mezi EU a Libií, takže my je musíme propustit. Ale když tedy děláme ty záchranné operace, tak ty lidi, které zadržíme, my to bereme tak, že jsou migranti. My to neskoumáme na palubě, předáme je italským soudním orgánům nebo Frontexu a oni potom rozlišují, kdo jsou eh, převaděči a kdo jsou migranti. A samozřejmě nemohu doporučit přechod do fáze 2b, než se vyřeší ta otázka právního dokončení. Eh, do té doby budeme muset zůstat ve fázi 2a. A nové možné cesty tím, jak se uzavřela balkánská cesta, eh, tak mohou lidé po, z Libanonu, Sýrie, z Egypta putovat do Turecka, Černé moře je tedy mimo eh, můj operativní, mimo můj operativní působnost, takže to nejsem schopen zodpovědět. Já se zaměřuji pouze na středozemní moře. A ještě vztahy s NATO. My jsme vali pracovní skupinu na taktické úrovni, je tam vlastně EUNAFORMET, Frontex a, a pracovníci zodpovědní za námořní operace a my společně diskutujeme máme vlastně stejnou představu o té situaci na moři a ta spolupráce funguje velmi dobře. Děkuji. Víme, že tady jsou i zástupci SVČ. Možná byste také chtěli eh, něco říci, ale musela by to být velice stručná odpověď. Takže prosím o stručnost. Dobře. Ne, tak ještě Frontex nejprve vystoupí. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o otázku alternativních imigračních cest, podle analýzy Frontexu prozatím Migranti v Řecku eh, čekají v Řecku. Je jich tam 50 až 70 tisíc migrantů, kteří čekají v Řecku. Víme, že počet příchozích eh, podstatně klesl na té cestě z Turecka do Řecka. Průměrně to je 100 migrantů denně. A to znamená, že Mnoho migrantů také čeká v Turecku. Zatím nemáme žádné informace o tom, že by došlo k přesunu z Turecka do, do Libie. Nicméně dochází k nárůstu příchozích z Libie do Itálie, ale to je zase jiný zdroj nezákonné migrace, souvisí to s vývojem v Africe ale zatím eh, nedochází k přesunu z Turecka do Libie. Ale samozřejmě Frontex to sleduje. a jsme připraveni eh, tam přemístit své činnosti, bude-li třeba. Pokud jde o alternativní cesty z Turecka přes Černé moře, potenciálně Bulharsko, Rumunsko, zatím to byly jen izolované případy, takže to zatím není skutečná cesta. Pokud jde o možnou e, alternativní cestu přes Albánii, to jsme zatím nezaznamenali. Zaznamenali jsme několik izolovaných případů e, ze západního pobřeží Řecka přímo do Itálie. Nicméně v dohodě s italskými orgány eh, Frontex nebo já jsem rozšířil eh, tu operativní působnost do Jaderského moře, tak abychom mohli leteckými prostředky sledovat eh, možné překročení hranic z Albánie do Itálie nebo z Černé hory do Itálie. Ale zatím to vypadá, že ta situace tam je zamrzlá. Ještě chcete něco dodat? Mohu tedy probrat ty otázky, ale předseda říká rychle. Tak pokud jde eh, to, tu dělicí linii mezi Europolem a Frontexem z hlediska vnitřní bezpečnosti, v mandátu navrženém komisí, ale i v šengenském AKI je uvedeno, že ty vnější hranice EU by měly eh, zajišťovat vysoký stupeň vnitřní bezpečnosti. Takže já to chápu tak, že vnější hranice jsou filtrem, kde lidé, ale také zboží jsou kontrolováni, než se dostanou do EU nebo, než, eh, nebo když, když ji opouštějí. A Frontex musí této příležitosti využít a podporovat členské státy v zjišťování potenciálních hrozeb. Mohu uvést příklad spolupráce s Europolem na hotspotu v Katánii. Tam jsme teď vytvořili vlastně projekt, kdy Frontex eh, má pohovory s migranty, schromažďuje osobní údaje, Eh, na, vlastně porovnává to se zločineckými síti, sítěmi převaděčů. My agregujeme tato osobní údaje, předáváme je Europolu a národním orgánům, v tomto případě italským, a potom policie a soudní orgány vyšetřují ty konkrétní případy. Další příklad spolupráce, to je v řeckých hotspotech. I když tedy nemáme jasný právní rámec eh, ne, přístupu k SIS, to už jsem říkal, nicméně Frontex využívá národní eh, profily eh, pohraniční stráže při ověřování totožnosti v šengenském informačním systému. Podporujeme takto Řecko, protože tam bylo opravdu velké množství případů ke kontrole a potom kolegové, e, vlastně vyslaní Europolem, vyšetřují podezřelé případy zjištěné Frontexem, které Frontex předal Europolu a Europol potom může využít svou vlastní specializovanou databázi. Takže ten vývoj na, e, v hotspotech v Řecku a v Itálii jsou dnes e, vlastně naznačením toho, co by v širším měřítku mohla být spolupráce mezi Frontexem a Europolem v oblasti vnitřní bezpečnosti. Jak by vlastně mohla vypadat ta dělicí linie mezi našimi úkoly? Nicméně mohu vás ujistit, že tady se dobře doplňujeme a že je tady dost práce pro všechny. A je to samozřejmě, má to úplně jinou povahu. Potom tady byla otázka pobřežní stráže a příslušného návrhu komise. E, já se na to dívám tak, že tato agentura eh, hraniční a pobřežní stráže by do určité míry eh, mohla být takovou námoční pohraniční stráží. Byly by to vlastně eh, byly by to vlastně orgány působící na moři, měly by i tu funkci pátrání a záchrany. A já to vidím jako dobré směřování, normální směřování, že do určité míry by Frontex dostal pravomoce i v oblasti pobřežní stráže, ale musím říci, pobřežní stráž při provádění šengenského hraničního kodexu, při vytváření spolupráce s orgánečními trestném řízení, eh, s celníky a v rámci operací pátrání a záchrany. Eh, další věci jako ekologická ochrana, rybolov, to eh, spadá pod jiné agentury. My spolupracujeme s EMSA a s FK, ale ty funkce jsou úplně odlišné. Pak tady byla otázka. Ne, tak myslím, že to už jsem pokryl v předchozím vystoupení. Já se omlouvám, ale máme tady ještě další tři řečníky, takže se vám omlouvám, ale opravdu vás musím přerušit, takže v tuto chvíli bych dal slovo dalším dvěma řečníkům, ale prosím vás, mluvte maximálně tři až čtyři minuty a pokud byste chtěli hovořit o dalších záležitostech, tak to potom nějak vymyslíme. Já se pokusím hovořit co nejpřesněji a nejstručněji, pokusím se také všechno se skupit. Omluvte mě za to, že možná nebudu odpovídat tedy ne, konkrétně na každou jednotlivou otázku. Interoperabilita dat, to je samozřejmě naprosto klíčové buďte si, či buďme si jisti, že opravdu využíváme všeho toho, co máme k dispozici. Bohužel eh, to není pravda ve všech případech. Opravdu nepoužíváme všechny ty nástroje a překážky, které ty nástroje a prostředky, které máme. To znamená, že v tuto chvíli ještě existují různé technické eh, překážky. Eh, a my si myslíme, že ještě je třeba tedy na tom pracovat, abychom mohli opravdu využívat úplně všechny údaje, a všechny nástroje. Před několika lety bylo ještě zcela nemyslitelné, že Eurodac či jiné systémy by mohly být nějakým způsobem křížově kontrolovány e, vzájemně. V tuto chvíli už jsme v situaci, kdy Víme, že je nezbytné opravdu křížově kontrolovat tyto údaje, protože je pravda, že údaje o podezřelých o osobách mohou být v různých databázích a je třeba tento křížový přeskum provádět. Bohužel ještě ne vždy je to možné. Samozřejmě jsou tady v tuto chvíli právní eh, překážky a také technické překážky a ty musíme překonat. A pan Keller to také říkal, tady je také problém eh, s tím eh, překladem, protože je zcela zásadní, aby všichni si byli jistí, že ano, tady hovoříme o identitě té, že eh, osoby, ať eh, ty původní údaje jsou v eh, čínštině, v arabštině či v jakémkoliv jiném jazyce. To znamená, musíme tady stanovit nějaký standard, nějaký opravdu univerzální standard, který bude používán ve všech databázích, včetně tady těch nových, které se v tuto chvíli vytváří. Takže to je to, co se týče interoperability, co se týče hotspotů, tak tady si myslím, že ta podpora je velmi dobrá. Myslím si, že tady je třeba poskytovat i nadále podporu příslušným úřadům v Řecku i v Itálii, co se týče podpo- či spolupráce mezi Europolem a Frontexem. Tady už existuje spousta pilotních projektů, které se týkají výměny osobních údajů a vzájemné spolupráce. To znamená, že v tuto chvíli, jak si už je všechno v té závěrečné fázi, eh, co se týče překážek, ano, samozřejmě, samozřejmě, že tady ještě existují eh, určité informační i mezery. Ještě některé věci se jednoduše nezdílí. A samozřejmě všechny relevantní údaje by měly být sdíleny a to co nejrychleji a nejefektivně. To znamená, že ty databáze musí být co nejrychleji a nejúčinněji doplňovány a ta, ty údaje musí být také sdíleny. Co se týče organizovaného zločinu, ano, v tuto chvíli to je velmi těžké eh, říci, jakým způsobem jsou využívány všechny ty finanční prostředky. Eh, v tuto chvíli nemáme žádné jaksi zásadní informace o tom, jakým způsobem eh, migrační toky jsou využívány teroristickými organizacemi. Nicméně víme, že islámský stát působí eh, v Libii. To znamená, že víme, že tam generují peníze, které mohou být používány pro jejich činnosti a využívají tedy tyto uprchlické toky pro také nábor svých nových stoupenců, ale to jsou uh, samozřejmě všechny uh, věci, které my probíráme také v rámci naší spolupráce s Europolem a SVČ. To znamená, že se snažíme najít opravdu ty, ten způsob, jak najít uh, legální cesty pro náš boj. A ještě tady zazněly nějaké specifické otázky týkající se těch gumových člunů. Já nevím, jestli máte e, nějaké specifické e, informace, e, které jaksi jsou důkazem, protože jde o zločinecké e, lodi, no tak samozřejmě je to velmi důležité, protože kolikrát se jedná opravdu o obchodní e, lodě, ne vždy vy můžete jednoduše eh, zabavit eh, či zadržet eh, nějak, nějakou jaksi loď, pokud nemáte dostatečné informace. Ale pokud ty informace by měly existovat, tak samozřejmě třeba zajistit, aby byly předány těm správným instancím. A vracím opět slovo předsedovi. Pokud by tady mělo být ještě něco, na co jsem zapomněl, tak rozhodně to ještě dodám, anebo si můžeme také setkat bilaterálně. Abych byl upřímný, bylo řečeno už tolik eh, věcí, ale myslím si, že je velmi dobré, že se nám podařilo v podstatě uspořádat opět toto společné eh, zasedání. A ještě nakonec, paní vyslankyně, ano, tři otázky, které byly namířeny přímo na mě. První otázka zdali tedy na eh, lodě na to jsou v blízkosti Lesbosu. Ano, ano, máme tam hlídkové lodě. Ano, já nevím, možná jste je neviděli, když jste tam byli, ale jsou tam. Co se týče dohody EU a Turecka, tak eh, tady nemám žádné pravomoc, abych na to odpovídala. A co se týče angažovanosti politického výboru na to ano, samozřejmě mm, tento výbor funguje a je součástí také našich aktivit, ale máme eh, speciální výbor, který se eh, nazývá eh, který je operativním politickým výborem a zabývá se politickými otázkami. Chci říct, že tady nedochází k tomu sdílení pravomocí tak, jak vy jste to naznačoval. Dochází jaksi k neformální E, spolupráci a interakci na operativní a taktické úrovni. Potvrdil e, to i pan kontradmirál. To znamená, že ano, ano a samozřejmě doufáme, že i do budoucnosti tato spolupráce bude rozšiřována a posilována. V tuto chvíli se snažíme samozřejmě zabývat také osvědčenými postupy. Třetí otázka, co se stane s těmi migranty, které zachráníme na moři? které zachrání jaksi naši, naši, naši lidé v tureckých vodách. V první řadě chci říci, že to se doposavat ještě nestalo. To znamená, že je to hypotetický případ, hypotetická otázka. E, nicméně, v případě, že by na NATO eh, zachránilo v tureckých vodách lidi, kteří přijíždějí z Turecka, tak by mělo dojít k jejich navrácení do Turecka, ale je za to zodpovědný samozřejmě velitel lodi. To znamená, tento velitel musí také se držet všech principů eh, mezinárodního národního práva. To již tady by muselo dojít k analýze jednotlivého, každého jednotlivého případu. To je vše za mě. Děkuji, děkuji. Já si myslím, že tady jsme zůstali stále ještě, stále pořád jaksi na povrchu ale i tak jsem velmi rád, že jsme získali všechny ty informace, které eh, jsme dostali. V tuto chvíli bych rád předal slovo eh, své spolu s předsedkyně paní Fatize. A ještě jednou chci poděkovat všem, kteří se účastnili i za výbor LIBE tohoto zasedání, přišlo opravdu ve vysokém počtu a myslím si, že toto zasedání bylo rozhodně velmi smysluplné a předávám slovo své kolegyně. Ano, souhlasím s vámi, opravdu děkuji, děkuji také všem našim eh, panelistům a poprosím v tuto chvíli sekretariát, aby to tu připravil na ten následující panel, který je také opravdu extrémně zajímavý a zabývá se otázkami respektování evropských a mezinárodních standardů v rámci vyšetřování a stíhání pašráků lidí. To znamená těch lidí, kteří opravdu páchají tyto trestné činy. Tudíž za chvilinku za chvilinku vám představíme naše následující panelisty. Děkuji. Thank you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 Okay, ladies and gentlemen, please be seated. Dámy a pánové, posaďte se. Hned začneme druhou část našeho zasedání, to znamená, je to panel 2. My jsme se rozhodli tady právě ukázat skvělou spolupráci mezi Libe a Sede, takže můj panel bude daleko více zase zaměřený na Libe. Téma je dodržování evropských a mezinárodních norem Omlouvám se, ale mohu vás poprosit, abyste se štišili? Vy, kteří opouštíte sál, prosím, opuste jej rychle, ať můžeme začít pracovat. Děkuji. Čili téma je dodržování evropských a mezinárodních norem při vyšetřování a stíhání pašeráků takže je mi ctí a potěšením, že mohu uvést naše tři ctěné panelisty. První je státní zástupce soudu v Palermu, pan Mauricio Scalia. Vítejte, pane, je nám potěšením. Druhým je německý národní e, zástupce v Eurojustu za Německo, pan Klaus Mayer Kabry. A třetí v neposlední řadě je korvetní kapitán Oliver da Silva, právní poradce při EUNAFOR Somálsko s bohatými zkušenostmi v oblasti vyšetřování pachatelů trošku jiné trestné činnosti, a sice piráctví. A, ale máme již zkušenosti a velmi dobré zkušenosti s operací Atalanta a dalšími misemi, takže to je zase ten pohled, úhel pohledu sede. Času máme opravdu velmi, velmi málo, tak bych si dovolila dát slovo prvnímu panelistovi, panu Skaliovi. Prosím, máte slovo. Sì, grazie. Eh, mio intervento... Děkuji. Moje vystoupení se bude týkat stíhání prokuraturou v Palermu v věci Glauko 1, Glauko 2. A hovořím po zástupcích námořnictva Europolu, Frontexu a vyšetřování, ke kterému dochází na prokuratuře v Palermu, tak to je vlastně druhá fáze, to znamená naším úkolem je vyšetřování a stíhání pašeráků. Takže mám 10 minut, takže budu hovořit o způsobu vedení vyšetřování, jaké jsou hlavní obtíže, kterým čelíme a jaké návrhy máme, eh, jak, jak ty problémy se snažíme řešit. Během vyšetřování jsme konstatovali, že existují úzké vazby mezi osobami, které působí v severní Africe a jejich způsob eh, činnosti, jsou to samozřejmě obchodníci s lidmi, kteří mají kontakty zase s jinými organizacemi, které sídlí v Itálii. Jejichž úkolem je migranty eh, převzít a eh, převést na sever Evropy. To začalo v roce 2013, kdy jsme vysledovali stopu některých obchodníků s lidmi, kteří byli zodpovědní za tragické stroskotání 3. října 2010, kdy zemřeli stovky lidí u břehů Lampedusy. Tito převaděči byli identifikováni za měsíc eh, byl tedy ten hlavní pachatel zadržen a odsouzen eh, ke 30 letům vězení. Takže vyšetřování umožnilo nalézt pachatele a eh, neomezilo se to pouze tedy na převaděče na lodích, protože když hovoříme o převaděčích, tak eh, velmi často se hovoří jednak o organizátorech a za druhé tedy o těch, kteří řídí ta plavidla. Jak jsme eh, slyšeli na základě odposlechu telefonních hovorů, se nám podařilo vystopovat vlastně celou tu cestu od severní Afriky a prostřednictvím těch telefonních odposlechů jsme nalezli stopu tří hlavních obchodníků s lidmi, kteří působí eh, v Líbii a je to jeden Eritrejec, jeden Sudánec, máme jejich jména, příjmení, vydali jsme evropské zatykače na ně. Doufáme, že se je podaří zadržet v Libii, ale asi to bude složité. Takže dochází k odposlouchávání máme vlastně nepřímé informace o organizování toho tragického případu, kdy stovky lidí zemřely a e, je to důkaz té tragické lhostejnosti e, převaděčů e, vůči osudu migrantů kdy jim jde hlavně o to, aby mohli pokračovat ve svém podnikání. A stroskotání lodě je prostě jenom jako riziko podnikání. Během operace GLAU 1 došlo k odsouzení u soudu prvního stupně eh, k odsouzení jejich italských kontaktů těch překupníků, kteří zajišťují zase převoz eh, migrantů do, střed, do střední a severní Evropy. Takže jsme zadrželi 24 osob, které se dostaly před soud, kde se zodpovídají tedy ze svých skutků na základě eh, tedy vyšetřování těchto lidí, kteří tedy jsou zadrženi. Podařilo se nám vysledovat eh, celý ten řetěz a postupy, které oni eh, mají. Eh, máme profily a toky peněz spojené s, s tím převaděčstvím. Hlavní problém je ten, že osoba, která přichází z Jižního Sudánu, z Eritreji nebo ze Semolska, platí asi 500 eur za to, aby se dostala do Libie a někdy tito lidé jsou zadrženi v poušti, konkrétně v libijské poušti, a musí se vyplatit, aby byli propuštěni a pak eh, musí zaplatit 1500 dolarů eh, za tu závěrečnou cestu na Sicílii a potom ze Sicílie zase ji znovu zaplatí 200 až 300 eur a další částku, která představuje asi 1200 eur na sever Evropy. Takže když eh, si spočítáte, eh, kolik lidí dorazí do Itálie, těch 37 tisíc lidí třeba za rok 2000, 15 a 49 tisíc v předchozím roce 2014, to jsou obrovská čísla, a jejich výdaje eh, těch eh, pře, eh, ty jsou velice nízké, ty lodě oni použijí víckrát, v tom ty uprchlíci současně spějí a a jsou zadržovaní, takže to je jeden problém. A za druhé jsou to velice diverzifikované organizace a velice pružné e, zločinecké organizace. To jsou všechno informace, které jsme získali během vyšetřování a jsou to organizace, které se přizpůsobují politickému vývoji. Takže pokud třeba bezpečnostní složky posílí kontrolu v Egyptě, tak se zločinci přesunou do Libie. A to se přesně stalo. To jsou organizace velmi flexibilní a pokud vyšetřování eh, prokuratury v Palermu nám umožní někoho zadržet, tak se dostaneme třeba k mafiánským organizacím, které působí na stejném území. Ale nabídka ze strany převaděčů je obrovská. To jsou velmi pružné organizace. A když jsme třeba začali zatýkat především tedy ty, co řídili ta plavidla, tím jsme začali, že jsme jich pár zatkli a potom oni, ti převaděči, pochopili, že je to velké riziko pro ně a tak se omezili jenom na to, že migranty doprovodí k mezinárodním vodám mimo libijské výsostné vody a potom ty plavidla opustili, zavolali pomoc přes mobil a je to. A pak je tam další problém a to je otázka mezinárodní spolupráce protože pohyby peněz jsou obrovské a nedokážeme je de facto vystopovat. Existuje metoda Avala, to je metoda převodu peněz, která je zdarma, neplatí se tam bankovní poplatky a oni mohou takto posílat peníze do oblasti, kde nejsou banky a tyto částky se nedají Eh, vysledovat. Další problém je problém nadnárodních organizací, kde je potřeba spolupracovat s policejními složkami a orgány činnými v trestním řízení v jiných zemích. První kontakt a první fáze kontaktování zločinecké organizace předchází druhé fázi, fáze kontaktu s rodinami migrantů, kteří už jsou v severní Afric, v Evropě. Takže ten převoz z Eritreji do Libie, pak do Itálie, pak do severní Evropy. Toto je organizováno v různých etapách a v každé té etapě působí Eh, převaděči, kteří jsou do této trestné činnosti zapojeni. Čili to jsou hlavní potíže, kterým my čelíme. Máme určitá řešení, eh, jak už jsme to slyšeli, jednak je to otázka koordinace, která musí začít hned od okamžiku, kdy se ta plavidla dostanou do mezinárodních vod a kdy je Eh, převezme námořnictvo a tehdy musí začít už komunikace s prokuraturou a, a koordinace vyšetřování tak, abychom mohli eh, loď zadržet a využít styčných důstojníků na palubě vojenských lodí kteří nám hned mohou dát informace o těch osobách a jsou připraveni svědčit, tak eh, abychom eh, mohli ty překupníky eh, vystopovat, objevit, dozvědět se, jaké mají číslo telefonu prostřednictvím migrantů. A to je velmi zajímavé. To také umožňuje třeba natáčet videa těch lodí, protože pokud můžeme vidět v jakém stavu ta plavidla připlouvají a vidíme, jaký tam je rozdíl mezi nimi. Podmínky tam velmi často jsou otřesné a pak se jedná vlastně o trestný čin Eh, vraždy, protože eh, nadspat eh, tolik lidí na loď, třeba která má kapacitu 50 lidí a dáte jich tam 150, tak je jasné, že ty lidi můžete zabít. A to je Čili tam hrozí, že prostě dojde k úmrtí těch cestujících. Další budou jistě hovořit o tocích informací, které získáváme prostřednictvím eh, odposlechů. Máme tisíce odposlechů, eh, které dáváme taky k dispozici Eurojustu a, eh, a dalším prokuraturám v Evropě. A pro mě to bylo nesmírně užitečné. Mě to umožnilo vysledovat kontakty a díky spolupráci s ostatními státy, s, se státními zástupci různých zemí, kteří přijeli za námi do Palerma, tak nám to hrozně pomohlo, protože se nám podařilo identifikovat ty, překup, ty, ty převaděče. Jeden z nich například žil ve Švédsku, měl facebookový profil a nám se podařilo díky spolupráci se švédskou policií jsme získali fotografii toho člověka a jeho datum narození a takto vlastně jsme pokročili ve vyšetřování. Taková spolupráce je nezbytná, protože tyto organizace jsou nadnárodní, dochází ke kontaktům eh, s organizacemi, které sídlí v Libii, eh, v Itálii a eh, v centrální a severní Evropě. Takže je jasné, že uspořádat eh, eh, policejní akci, která nebude koordinovaná s dalšími evropskými státy, není možné zadržet eh, jednoho osamoceného převaděče, který veze lidi do severní Evropy, to eh, je eh, nedostatečný výsledek a je lépe se koordinovat a identifikovat celé sítě eh, těch, kteří mm, konají takové skutky, pokud se podaří najít telefonní čísla a provádět telefonní odposlechy, když vidíme, kdo všechno jsou členy těch sítí v přijímajících zemích, kteří mají kontakty překupníky a převaděči. A pokud dokážeme hlavně vysledovat finanční tuky, toky v jednotlivých zemích, tak to nám hrozně pomůže, protože oni mývají eh, vlastní prostory, kde oni ty Eh, uprchlíky ubytovávají, mají i, i legální různé podnikatelské činnosti, které mohou očistit o eh, ty finanční toky, aby ne, ne, z nich nebylo patrné, že jsou produktem převaděčství. Takže spolupráce je nezbytná pro vyšetřování. V severní Africe, v zemích severní Afriky jsme vytipovali určitý počet sítí a členů sítí a můžeme sledovat jejich cesty do zemí, se kterými máme do, dohody o vydávání pachatelů a tak by bylo dobré moci samozřejmě ty lidi zatýkat. Doufám, že jsem hovořil dost stručně. Měl jsem toho na srdci ještě daleko více, ale Ale toto je, čeho se týkají naše vyšetřování a naše problémy. Děkuji. Pane státní zástupče Skálio, děkuji mnohokrát za tento úvod a teď dalším Eh, odborníkem LIBE bude pan Klaus Meyer Kabry, který je německým zástupcem v Eurojustu. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Asi mohu rovnou navázat na to, co říkal Eh, tady pan kolega, že spolupráce a koordinace je klíčová. A právě proto Eurojust byl založen v roce 2002 a já jsem tehdy byl mladým eh, advokátem, působil jsem na německém mm, zastoupení a zabývala jsem se právě právním rámcem Eurojustu. To byl takový můj první úkol. Takže já už eh, se Eurojustem zabývám dlouho a cílem Eurojustu je pomáhat eh, státním zastupitelstvím členských států řešit případy, kde eh, je zapojena nějaká trest, zločinecká organizace. To znamená, cílem je bojovat proti přeshraniční trestné činnosti. A zvláště u případu převaděčství je třeba eh, dosáhnout eh, rozumných rozsudků nad těmito převaděči. To bych chtěl zdůraznit. Je zcela nezbytné a název vašeho semináře eh, to zdůrazňuje. Pravidla, podle nichž postupujeme v národních státech, se samozřejmě musí uplatňovat bez ohledu na migrační krizi, je třeba dospět k rozsudku v souladu s právním státem. Ten eh, se vlastně nemůže nějak eh, pozastavit jenom proto, že ten problém je veliký. Chtěl bych zmínit jeden případ, kde možná eh, úloha Eurojustu je zvláště výrazná. Je to takzvaný případ nákladního auta. Bylo to 71 migrantů, kteří vlastně byli převáženi přes Bulharsko, Maďarsko, byli vlastně umístěni do tohoto nákladáku v Maďarsku, pak zemřeli a byli nalezeni až v Rakousku. E, už tady byly vazby na Německo a to je důvod, proč Alespoň čtyři členské státy se tedy zapojily do takovéhoto případu a pak vlastně je třeba propojit jejich státní zastupitelství a domluvit se, jak se k tomu případu přistoupí. A toto proběhlo krátce potom eh, ten nálezu eh, těch 1,70 eh, migrantů, byly nalezeni v Rakousku v srpnu a už v září v sídle Eurojustu v Hágu se to řešilo a tam se dohodlo, kdo bude to, ten případ stíhat. V tomto případě Rakušané se vzdali toho stíhání a předali to Maďarsku. Byly prokázány vazby na další případy, takže se to propojilo dohromady. Hovořilo se o tom, jak lze posílit spolupráci třeba formou společných vyšetřovacích týmů pak jsme zjistili, že ty vlastně nepotřebujeme, protože Němci řekli, všechny informace, které máme, můžeme velice rychle předat Maďarům, protože Maďaři tyto informace potřebovali. Takže eh, jenom v Německu jsme našli dalších eh, šest trestných činů, které souvisely a museli se v tomto případě zohlednit. A, a tak toto musí probíhat. Eh, je třeba, aby ty národní úřady spolupracovaly, rozdělili si práci, domluvili se, jak se budou rychle vyměňovat získané informace. A zvláště eh, v těch případech má Eurojust tři hlavní nástroje. Za prvé to jsou ty koordinační jednání, kde vlastně jsou zapojeni ty státní zástupci, kteří si tam eh, řeknou nové informace. Za druhé to jsou koordinační centra, která organizují společné akční dny. To znamená, že v různých členských státech Unie zároveň eh, probíhají třeba zabavení majetku nebo zatýkání a to pod tedy záštitou Eurojustu. No a pak eh, společné vyšetřovací týmy, kde je obvykle dohoda mezi zapojenými členskými státy ohledně toho, jak se povede vyšetřování, co je jeho účelem. A velkou výhodou je, že podle této dohody si můžete vyměňovat informace, aniž by bylo nutné formálně posílat žádosti. To znamená žádat eh, nějaký jiný členský stát o právní pomoc. A pak také ještě státním zástupcům poskytujeme nástroje, aby mohli Eh, dobře vést svou práci. Máme hodně judikatury a ty znalosti z judikatury pak vlastně poskytujeme státním zastupitelstvím, aby věděli, co mají dělat. Například eh, pokud jste vedli případy pašování migrantů, Zjistili jste, jak postupovat lépe, vzniká nějaký osvědčený postup, my tyto postupy schromažďujeme a dáme to tedy úřadu státních zastupitelství, které třeba se s tím ještě nesetkaly. Takže to je velice užitečné vodítko. To je taková nepřímá operativa a ta práce, zvláště v případech migrace, potřebuje eh, Takovou to pomoc. E, těch případů je teď o 50 více. Koordin, počet koordinačních setkání se navýšil o 50 v loňském roce oproti roku 2014 a tento trend bude pokračovat i v roce 2016. Takže e, rozhodně e, si nějak neulevíme. Co tedy Eurojust udělal? v těch případech migrace. Jak už bylo řečeno v prvním panelu, my spolupracujeme s dalšími agenturami, dělíme se o informace a navzájem si pomáháme. Eh, Eurojust je také zastoupen na hotspotech. Hotspot je vlastně takový první krok. Paní Weitman se na to minule ptala, co vlastně tam děláte. Není to jenom registrace, to je hlavní zaměření, ale je to vlastně takový první vstupní bod, kde se můžete něco dozvědět o pašování, o převaděčích, migranti vám mohou něco říci, někdy třeba i takové ty menší ryby tam můžete zatknout. Takže to, je, to jsou takové informace z první ruky, které je třeba rychle zpracovat v rámci té eh, koordinace protože velice rychle zjistíte návaznosti na jiné státy, není to jenom Řecko a Itálie, ale i další. A je třeba, abychom byli schopni tyto informace rychle předávat a tady právě může Eurojust pomoci. Podobně jako Europol jsme zřídili tematickou skupinu, Europol tomu říká centra nebo střediska, my tomu říkáme týmy nebo tematické skupiny, které se zabývají právě konkrétně případů migrace. A tady vlastně dáme dohromady znalosti, které máme a filtrujeme je zpátky na eh, úřady státních zastupitelství, které potřebují takovouto pomoc. Pokud jde o ty společné vyšetřovací týmy JIT, e tak chceme vytvářet modelové dohody pro takovéto případy. To znamená, že v případě úřad státního zastupitelství chce zřídit JIT, e tak bude mít k dispozici nástroje, příručku, podle které eh, tuto dohodu lze velice snadno a rychle uzavřít. Pan eh, Ile hovořil o překladech, byly na to tady otázky. To je skutečně velký problém. Musíte si uvědomit, že mi, migranti často přicházejí z oblastí mimo Evropu, kde se hovoří velice eh, vzácnými dialekty a pokud máte třeba telefonní odposlechy, převaděči a migranti hovoří takovýmito eh, nerozšířenými jazyky a ve své vlastní zemi těžko najdete důvěryhodného překladatele. Za druhé, množství odposlechů je poměrně veliké. Velice často je to velká zátěž pro ty národní systémy a tady se Eurojust snaží zjistit, jestli, pokud je to naléhavé, pokud nelze najít nějakého důvěryhodného překladatele, protože ty okruhy jsou často velice malé a může se stát, že ti překladatele, kteří by to mohli zajistit, jsou tak zapojeni do této malé etnické skupiny, že jim v podstatě tyto informace nemůžete dát. V takových případech se snažíme pomoci, ale prostředky jsou omezené a tady bychom byli vděční, kdyby ty prostředky mohly být navýšeny tak, aby Eurojust nebo členské státy mohly zajišťovat tyto překlady. A to je velice důležitá záležitost. Celkově se snažíme dávat dohromady zdroje, snažíme se pomoci členským státům Eh, řešit eh, takové ty různé výzvy eh, týkající se převaděčů. A zjistili jsme, že formou koordinace a spolupráce mezi členskými státy prostřednictvím Eurojustu skutečně můžeme ty případy řešit mnohem snáze, rychleji a je to lepší než tady těmi klasickými cestami. Děkuji. Thank you, sir. Now... Děkuji. A v tuto chvíli korvetní kapitán Oliver De Silva. Prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, Milé poslankyně, milí poslanci, děkuji za to, že jste mě pozvali na své zasedání. Já jsem sem přišel jako právní poradce pro Atalanta, to znamená uh, program EUNAFORu Sofia. Fungujeme od roku 2008 a já jsem zodpovědný za to právní zakončení, legální zakončení. A to znamená, v tuto chvíli vyvstává ta otázka, co to je to legální zakončení a jaké ty odlišnosti jsou eh, mezi těmito různými programy, co jsme se naučili, jak jsme se ponoučili. To znamená, co je všechno třeba udělat z právního hlediska poté, co jste zatkli někoho podezřelého a ještě předtím, než je tedy souzen. Co se týče toho legálního zakončení, tak i tak, jak já to vlastně popisuji, je to, jak tedy to, celý ten proces od toho zatčení zločince až k soudnímu procesu. To znamená, my zatkneme piráta během operace a my jsme zodpovědní za tohoto člověka, dokud ho nenavrátíme do jeho země původu nebo dokud se neúčastní tedy toho soudního řízení řízení. To znamená, že musíme zajistit v podstatě to úspěšné stíhání. A Atalanta byl velmi úspěšným programem eh, v tomto ohledu. 154 pirátů v podstatě bylo eh, převedeno od roku 2008 a 126 eh, bylo shledáno vinnými, 11 nevinnými a 17 ještě stále souzeno. A ta lenta byla velmi úspěšná jak eh, v, na území Evropy, to znamená, že došlo k soudním řízením ve Francii, ve Španělsku, ale také na Seychelech, v Keni a dalších státech. Ale ještě předtím, než budu hovořit o tom, co jsme se naučili, naznačili, tak chci říci, že je velmi důležité chápat ten politický právní rámec, protože ten eh, rámec pro Atalantu je úplně jiný než ten ehm, rámec pro EUNAFORMET. To znamená, že ta, ten stát, který chce stíhat, nemusí jaksi dokazovat, že mm, byl nějakým způsobem poškozen. To znamená, že pokud by somalský pirát nějakým způsobem způsobil škody eh, na italské eh, lodi, tak může být stíhan jak francouzi, tak, i, eh, tak Indy, prostě jakýmkoliv státem, pokud bude tento stát mít na tom zájem. Pašeráctví a obchodování s lidmi je něco jiného. Tady musíte ukázat, či jak si přinést nějaké, poskytnout nějaké důkazy či jak si jednat na základě národních eh, právních eh, kodexů, tak abyste mohli tohoto člověka stíhat. Atalanta je jiná i z politického hlediska, protože my tady jednáme vlastně v rámci eh, prohlášení a rezolucí OSN. Eh, bylo eh, přijato 31 takovýchto rezolucí od roku 2008 a chci říci, že Atalanta v podstatě je činná na základě žádosti somálské vlády. To znamená, že my jsme obdrželi také několik dopisů od somálského prezidenta, ve kterých on E, žádá v podstatě o to, aby byly využity všechny možné prostředky pro boj e, s piráty. A to jak na území Somálska, tak také v jeho výsostných e, vodách. Jaká je situace u Sofie? o tom už se hovořilo. Tady ta situace v tomto programu je trošičku jiná. Tady nemáme v tuto chvíli nějaký, nějakou jednotnou vládu, například v Libii. To znamená, že těžko můžete získat takovýto dopis eh, od libijské vlády či libijského prezidenta, který by vás žádal o to stejné. A bylo i také zmíněno, že ještě neexistuje žádná rezoluce ze strany OSN, která by v podstatě umožnila právě takovýto zásah v libijských eh, výsostných vodách. Možná, že k tomu v budoucnosti dojde. Ale o tom tedy v tuto chvíli již víme. To znamená, co, k jakým ponaučením jsme došli v rámci Atalanty a co eh, víme tedy také o tom eh, zatýkání a zacházení s těmi podezřelými. To znamená, Atlanta jak si funguje na základě jasného právního základu, to znamená, eh, ten podezřelý je zatčen a je poté převezen buď do té země původu, nebo do té země, odkud přišel, anebo do jiné země. A v tuto chvíli Eh, chci říci, že v minulosti jsme neměli dostatečné právní nástroje, které by nám umožnily tohoto člověka přivést až eh, k soudu, což je opravdu strašné, protože vy v podstatě někoho zatknete, někoho, kde je podezřelý z piráctví, ale nemáte žádné prostředky, jakým způsobem tohoto člověka stíhat, či jak si předvést před nějaký soud. To znamená, že úplně na začátku své činnosti Atalanta podepsala dohodu s Kením s Keňou. A Kenia eh, v podstatě umožnila stíhání a souzení 79 podezřelých a všichni byli shledáni vinnými. V roce 2010 eh, eh, Kenia se stá, či zrušila tuto dohodu a Atalanta podepsala dohodu s Mauriciem a Seychely, sešeli na to stejné téma. A když EU podepisuje tyto dohody, tak samozřejmě je třeba také zohledňovat v první a poslední řadě lidská práva, protože evropské státy jsou také eh, členy Rady Evropy a eh, všichni členy, eh, členové Evropy se také podepsali k, a zavázali k dodržování charty lidských práv všude i mimo Evropskou unii. To znamená, že i když jsme jaksi v těch výsostných podách, tak Eh, je třeba si uvědomit, že my jako členové EU a členové Rady Evropy se musíme držet zásadních pravidel, které eh, jsme se zavázali dodržovat jako členové těchto institucí. To znamená, že v tuto chvíli je třeba dodržovat také pravidla, která se týkají jaksi zatýkání, ale také je třeba dodržovat pravidla týkající se toho období, eh, kdy eh, ti eh, podezřelí jsou zatčeni. Musíme zajistit samozřejmě jejich kontakt s příbuznými a tak dále. Je třeba také chápat, že všechny tyto, tato právní pravidla se týkají všech zatčení, zatčených. A to také v průběhu jejich převozu a jak tedy funguje, ta, funguje Atalanta. V průběhu prvních 15 dnů evropské eh, státy se mohou rozhodnout, zdali tohoto člověka chtějí stíhat či ne. Pokud se žádný stát nevyjádří tím eh, způsobem, že by tedy chtěli tohoto člověka stíhat, tak eh, eh, se, v tomto případě tedy Seychely či Mauricius se vyjádří, zdali chtějí tohoto člověka stíhat či ne a poté se tedy eh, rozhodne o tom propuštění či nepropuštění tohoto člověka. To znamená, ve chvíli, kdy se rozhoduje, kdo tedy bude stíhat tohoto člověka, tak samozřejmě existuje spolupráce mezi EUNAFORem MED, mezi SVČ a mezi členskými státy a rozhoduje se tedy, kdo chce stíhat zdali tyto instituce Evropská unie anebo ty zmíněné státy. To znamená, že evropské státy či ty regionální státy mají určitá očekávání také v souvislosti s tím, jaké důkazy existují. To znamená, Samozřejmě, že vždy pro takovéto stíhání potřebujete nějaké pádné argumenty, tak, abyste věděli, zdali tedy je to dostatečné pro stíhání. Různé členské státy, různé regionální státy se řídí různými pravidly a to je třeba samozřejmě respektovat. Když se vracíme k tomu, co říkala paní Keller, abychom tedy porozuměli tomu, co se děje členské státy Evropské unie, stejně jako ty regionální státy, se musí soustředit samozřejmě na to, jaké požádavky, požadavky je třeba splnit. Dokonce jsme měli i ty případy, ne tedy v rámci EU, ale jiné evropské státy měly problém vlastně s tím, že museli porušit své, svá vlastní pravidla proto, aby toho člověka dostali před soud a museli poté zaplatit eh, kompenzaci i v případě, kdy tedy v konečném důsledku ten podezřelý byl uznán vinným. ve chvíli, kdy tedy dojde k zatčení těch podezřelých eh, pirátů, to znamená, že ve chvíli, kdy opravdu ti piráti byli či účastnili se tohoto útoku, eh, tak tady samozřejmě už to dokazování, eh, ten celý průkazný proces je daleko složitější. Ale ve chvíli, kdy se tito individua už dostanou na tu válečnou loď, tak tady už existují zcela jasné lhůty a pravidla pro to, jak dlouho může být tento člověk zadržován na palubě, eh, jak dlouho eh, máte na to, abyste jak si nashromáždili ty důkazy a eh, komu je předávat, což samozřejmě možná ve Středomoří je trošičku menší problém. To znamená, kdo schromažďuje ty materi- průkazy, materi- důkazy, materiály na palubě. A poté samozřejmě eh, tyto důkazy jsou předávány těm státním eh, zástupcům, ale nevždycky samozřejmě jsou to materiály, důkazné materiály, které jsou přípustné. To znamená, že někdy očekáváme vlastně od těch ozbrojených složek, že vlastně budou eh, budou schromažďovat svědectví, která poté budou předána jak policejním úředníkům či zástupcům justice. Ale tady v tuto chvíli je třeba porozumět tomu, že samozřejmě eh, eh, členové ozbrojených sil nebudou provádět to zatýkání jako takové, protože to nespadá do jejich pravomoci. My technicky zatýkáme tyto jednotlivce, a ve chvíli, kdy je tedy předáváme Mauriciu nebo se jí šelám, tak eh, celý ten proces pokračuje. Je velmi důležité, abychom porozuměli tomu, že Tyto soudy jsou opravdu velmi eh, komplexní. Já už jsem hovořil o těch 154 eh, lidí, kteří byli souzeni a o těch, kteří byli shledáni vinným. Ale samozřejmě, že je to všechno velmi složité. Ten poslední případ ze Seychel v podstatě eh, nám ukázal, že vlastně než celý ten soud skončí, tak vy vlastně pracujete s materiály od spravodajských služeb Japonska, jiných různých států, zároveň získáváte eh, materiály eh, z Indie. Je to opravdu velmi složité. Není, není to v podstatě tak, jak to většinou bývá eh, u těch jaksi normálních soudů. To znamená, že v Indickém moři, když se něco takového odehraje, tak je to samozřejmě daleko komplexnější. Soudy trvají dlouho Nedávno francouzský soud dokončil případ, eh, kdy jeden pachatel byl eh, jaksi stíhán pět let v rámci všech odvolání, opravných prostředků a podobně, eh, kdy bylo žalováno, že je to v rozporu s francouzskou ústavou a podobně. Zkušenost a kompetence regionálních států, které Ehm, provádí to stíhání. Některé jsou velmi zkušené a jiné eh, nemají zkušenosti s mezinárodním právem. Takže co můžeme udělat? EUNAFOR a Talanta v posledních sedmi, osmi letech přijalo několik kroků a eh, celá řada řečníků na to narazila, že komunikace a spolupráce eh, to je klíčové a to nebudeme opakovat nikdy dost. V případě Atalanta máme celou řadu styčných důstojníků, což jsou vojenští pracovníci v sídlící na Sejšelech, v Bahrajnu, v, v Tanzánii v minulosti, v Somálsku, na Džibuti a ti zajišťují toky informací a také zajišťují logistické otázky. Poslední eh, řečníci hovořili o integrované zprávě dat. Atalanta má informační plán v Northwoodu, ale také díky styčným důstojníkům a na lodích Atalanta v rámci jeho uzavřené sítě, kde je zajištěn přenos informací zabezpečenou formou a tyto toky informací nám dovolují vlastně dotáhnout do konce toto stíhání. A konečně Atalanta a Sofia. Jak si, co mají společného? Eh, překupníky chytáme ve Středomoří a v, a v Somálsku ty eh, námořníky na moři, ale to je ten nejnižší článek. A pokud je politická vůle nebo právní schopnost bojovat s těmi, kteří zůstav, eh, jsou na, na souši, tak pak teprve by to, by to dosáhlo nějakého řešení, ale jinak to nejde. Děkuji vám mnohokrát. To byly první eh, prezentace těchto panelistů na naší půdě. Bylo to je to velmi složité téma, myslím si, že všichni už jsme poněkud vyčerpáni, když slyšíme ten rozsah problémů, se kterými se musí potýkat. Nepřejeme si, aby pachatelé trestné činnosti byli beztrestní jsou to otřesné zločiny a jejich eh, stíhání je velmi složité, čili my čelíme nejenom migrační krizi, ale jasně vidíme otřesné zločiny, které zatím stojí s možnými souvislostmi a vazbami na již existující zločinecké organizace v Evropě. Takže já děkuji našim panelistům a otevírám rozpravu s vědomím, že mm, jsou poslankyně a poslanci hodně unavení už po té první části, po prvním panelu, který byl velmi zajímavý. Takže eh, pojďte, tady vidím pana kolegu, který se hlásí, tak máte slovo. Děkuji. Děkuji, pánům eh, Scalia, Mayer, Cabri i De Silva, že přišli mezi nás. Naším, eh, jedním z našich cílů je také z, poukázat na vaší práci a my naleháme na zákonodárce, aby vytvářeli eh, přijatelný prostor a pro vaší práci, a aby byl zajištěn dostatečný rozpočet ale také vám chceme poděkovat. Moje otázka je tato. Co se týče otázek zločinnosti spojené s organizovaným převaděčstvím, často je to samotné převaděčství porušováním evropského práva. Ale stále více dimenze převaděčství Eh, je spojena s korupcí, eh, konkrétně OSN eh, má nějaké dokumenty ohledně dimenze korupce, která je s tím zapojená, to často souvisí s tom samotnou cestou těch uprchlíků, ale často to souvisí i se situací s vydáváním falešných dokumentů, souvisí to s vydáváním pracovních povolení v Evropě nebo pracovních dokumentů. To je celý ten řetězec korupce eh, na půdě Evropy. A tak já se chci zeptat, jestli to má přímou dimenzi co do ilegální činnosti a nepřímou dimenzi, která je velmi problematická. Teda jestliže vidíme, že třeba na Balkáně eh, je poměrně široká korupce v řadách policie, jako, a je to jako součást eh, tedy toho předávání si uprchlíku po etapách, tak to obecně škodí společnosti v širším slova smyslu a i společnosti v Africe. Takže do jaké míry se věnujeme nebo zdokumentování a dále pak řešení tohoto problému. A druhá otázka, která je s tím spojená, to je systematický nárůst eh, násilí vůči těm, kdo jsou pašováni. Eh, jsou eh, často ženy systematicky znásilňovány a dochází k fyzickému násilí při tom postupném předávání uprchlíků po etapách, kdy nakonec z nich jsou eh, eh, nucení pracovníci jaksi v otrocké práci, kdy si vlastně odpracovávají tu cestu a ani není řečeno, kolik si toho musí odpracovat, často jsou to leta. Takže moje otázka je spojená tady s tím, my jsme taky nám trvalo pár let, než jsme se vypořádali s pirátstvím, tak kdo bude stíhat toto? To není porušení evropského vnitrostátního práva, to je, to ani nebude stíhat Francie nebo vlastní lodi, nebo ne, není možná, nebude to zřejmě asi ani stíháno v zemích, odkud ty lidé pocházejí, protože těm je to jedno. Takže kdo bude stíhat toto? a do jaké míry existuje povědomí o internacionalizaci stíhání a zdokumentování takovýchto skutků. A já se chci zeptat, jestli potřebujete nějaké dodatečné prostředky nebo financování třeba, protože to bylo do značné míry zdokumentováno eh, organizací OSN pro kriminalitu a drogy ale nikoli evropskými institucemi zatím. Takže se chci zeptat, jaká je mezinárodní dimenze tohoto jevu. A já vím, jakým výzvám čelíte už samotným eh, stíháním překup, převaděčů. Nechci vám ještě přidělávat problémy, ale nesmíme podceňovat i tu korupci, která je součástí celého problému a vyvolává zase další vážnější problémy do budoucna i, nad ten samotný e, e, rámec jednotlivých podplacených e, důstojníků. Děkuji, pane Helere, a nyní paní Lorestín z výboru Libe. Děkuji. Děkuji za toto sezení, kdy máme příležitost si porovnat oddílné a přece podobné, rozdílné a přece podobné situace a právní rámce, institucionální právní rámce pašeráctví a piráctví. A já mám otázku na Eurojust. Jaké je to ponaučení a co můžeme opravdu udělat? abychom zajistili, že bojování s převaděčstvím bude stejně účinné, jak tomu bylo e, v případě pirátství. A druhá otázka. Tady jsme měli konkrétní čísla, co se týče konkrétního stíhání, co nám můžete říci o pašování. Kolik případů a jak velkou část té pašerácké sítě bylo zadrženo a stíháno? Já mám otázku na všechny tři panelisty, protože převaděčství zatím vystupovalo nebo se dostávalo do kompetence Frontexu. Oni mají určité informace a povědomí v tomto směru. Myslíte si, že by byla nějaká možnost, jak získat tyto vědomosti a spolupracovat eh, s nimi v souvislosti se stíháním pachatelů hm, této trestné činnosti těch převaděčů? A za druhé, já nemám ráda eh, jako ten pojem podnikatelský model u převaděčů, protože to jsou otřesné zločiny a ne podnikání. Takže co si myslíte o dalších cestách praní špinavých peněz? Jak daleko až to zachází. u e, té trestné činnosti na souši. Pozorujete třeba, my jsme během našich misí do Říma třeba jsme už o tom hovořili, o tom, co vyplývá ze stávající operace EUNAFOR Med Sofia a e, diskutovali jsme o nějakém tom stínovém mechanismu, kdy země mohou přispívat k informacím o těchto mechanismech k zajištění dalšího úspěchu toho právního zakončení případů. Musíme najít cestu prostě, jak řešit i toto. Takže tím jsou všechny, všichni řečníci. Je, ještě Marek Jurek, prosím, máte slovo. Děkuji. Já mám krátkou, ale důležitou otázku. To se týká toho, co řekl pan De Silva. V africkém rohu jsme našli partnery. Evropské státy tam našli partnery, kteří nám pomohli stíhat ty zločince. Ale jak je tomu ve Středomoří? Tito lidé míří do evropských zemí, máme důkazy od migrantů samotných, Známe záměry organizátorů, převaděčů. Proč nemohou být stíháni v té zemi, jejíž hranici se pokouší nezákonně překročit? Pokud existují právní důvody, které tomu brání, jaké nástroje máme vytvořit nebo používat, aby mohli být povoláni k odpovědnosti v Evropě. Děkuji a nyní dávám slovo našim panelistům, aby mohli odpovědět. Takže nejprve pan prokurátor Skalia. Zbývá ještě trošku času, abyste se eventuálně vrátil k otázkám, které tady jste říkal na začátku, takže máte, můžete si ty otázky rozdělit mezi sebou, prosím. Děkuji. <clears throat> Takže ta otázka se týkala korupce. Mohli jsme eh, zjistit, že skutečně v Libii existuje veliká korupce. migranti se právě dostávali z Libie prostřednictvím korupce a zjistili jsme to i pomocí eh, telefonických odposlechů rozhovorů mezi převaděči a migranty. Eh, také existuje korupce eh, při vydávání padělaných povolení k pobytu, padělaných pracovních povolení a také jsme narazili na vytváření sítě vlastně ehm, předstíraných sňatků, kdy vlastně si občané berou eh, jiné občany třeba z Afriky, aby jim umožnili ehm, jejich eh, cestu do Itálie. Jsou to třeba eh, také potom Nigerijky, které musí za svou cestu platit prostitucí. Co tedy můžeme dělat? Eh, pokud jde o eh, soudní řízení, které vedeme, tak existuje umluva OSN z roku 2000, která nám hodně pomáhá, protože když se jedná o zločinné spolčení, jehož eh, činnost je prováděna v zemi, která to vyšetřuje, tak potom je můžeme i stíhat. Problém je u jiných otázek, které tady byly zmíněny, jak třeba stíhat například eh, korupci nebo praní špinavých peněz, když tyto činnosti částečně se uskutečňují v zahraničí. Je to možné do té míry, že když to nesouvisí s naší zemí, tak vzniká právní problém, protože nemáme třeba dohodu o vydávání s řadou zemí a, jak už jsem říkal, Máme velké problémy se stíháním a zatýkáním některých velkých eh, nebo významných převaděčů. Eh, první eh, případ spolupráce s migranty už také máme za sebou. Podařilo se nám získat prohlášení migrantů A kdybychom mohli rozšířit tuto spolupráci i směrem k eh, odsouzením, bylo by to samozřejmě velice pozitivní a užitečné. Co se týče Promiňte. Mohu rovnou se do toho vložit. Eh, vy jste hovořil o třetích zemích ale třeba turecké represivní složky, a to už je doloženo, eh, vlastně eh, provádějí profilování těch převaděčů a ukazuje se, eh, že právě na Balkáně jsou velice upláceni policisté a to umožňuje další postup, další cestu těch migrantů. To jsou státy, které Eh, chtějí vstoupit do Unie, jsou eh, ve Středomoří a jsou součástí evropských programů. Ano, možná máte pravdu s Nigerií eh, nebo se západosaharskými zeměmi, ale i země, které jsou velice blízké Unii a jednají o zapojení do Unie, Eh, ty by možná byly eh, bližším. Jak by se k tomu mohlo postavit eh, státní zastupitelství v Itálii anebo Eurojust? Takže, pane Skalio, můžete také toto ještě rozvést? Bohužel není zapojený mikrofon. Tak, to je otázka, která jde nad rámec mých pravomocí. Eh, mých osobních znalostí i soudních pravomocí, protože my se nezabýváme trestními činy, které byly spáchány v jiném členském státě a které nesouvisejí s naším územím. To myslím, že je spíše politický problém. Evropská unie musí dospět eh, k vytvoření nástrojů, které umožní řešit tento typ problémů Tady jde o docela novinku. Vy jste odkazovali i na problémy s překladem. To nejsou vyšetřování, jako třeba máme eh, při obchodu s drogami, s tím už máme velké zkušenosti. A kolega z Eurojustu říkal, že by bylo užitečné mít třeba nějaké další prostředky na to, aby se mohly zajišťovat překlady, protože ti lidé hovoří velkým množstvím nejrůznějších dialektů a nářečí, které jsou téměř nesrozumitelné. Kolegové z Palerma mi například volali a říkali mi, že obvinění musí být přeložené. My jsme se pokusili najít překladat, překladatele do příslušného jazyka, ten řekl, ano, mohu to přeložit, ale uh, musím vás upozornit, že to naše nářečí má jenom ústní podobu, nikoli písemnou. A museli jsme to tedy vyřešit tak, že jsme vlastně ten, to obvinění nechali přetlumočit a to jsme nahráli a to jsme potom dali tomu obviněnému. Pak tady byl zmíněn příklad Turecka, to je samozřejmě problém politický. Děkuji. Mr. Klaus Mayer. Pan Klaus Mayer, kabry, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já se pokusím odpovědět na ty otázky. Možná to všechno schrnu. My Eurojustu se díváme samozřejmě na ty právní aspekty toho nelegálního pašování. Ale nejde tady samozřejmě pouze o to nelegální překročení hranic, jde o daleko širší kontext. To znamená, že samozřejmě to hraje velmi eh, důležitou roli právě i v rámci obyčejového práva, hlavně co se týče tedy obchodu eh, s lidmi, což je samozřejmě opět otázka, jak si, která má více dočinění s nucenou prostitucí, s vykořišťováním a tak dále. To znamená, že ty vzorce se neustále opakují. To znamená, že tito pašeráci a přivaděči jsou těmi, kteří, jak byste správně řekl, abych to neměl opakovat, ale jsou těmi, kteří využívali ty různé modely, různé eh, vzorce, modely. To znamená, ono se to opravdu všechno opakuje. A teď jde o to, abychom my vlastně všechno to know-how, které jsme získali z těchto jiných oblastí zločinu, abychom toto know-how využili právě teď v tuto chvíli v této krizi a v oblasti pašování a převaděčství. To znamená, že v tuto chvíli máme k dispozici nástroje, eh, které můžeme využít. Samozřejmě korupce je pouze jednou ze z těch všech součástí. Já musím říct, že v tuto chvíli v rámci Evropské unie to funguje opravdu daleko lépe než v minulosti, protože si důvěřujeme, protože všichni patříme do toho stejného klubu, do té stejné skupiny. A co se týče těch států mimo EU, tak tady se snažíme postupovat různými způsoby. Um, jeden způsob a výbor Libe o tom již mnohokrát jednal, jde o dohody, které byly podepsány a které se připravují s různými státy, jako například Ukrajina, Černá hora, a tak dále. To znamená, že tady se snažíme vytvářet nové možnosti, nová manevrovací pole pro spolupráci. A toto jsou věci, které se potom také eh, uplatní v praxi, samozřejmě vždy za předpokladu, že je dodržováno právo. A to se týká mimo jiné také ochrany osobních údajů a tak dále. To znamená, že ty státy, se kterými spolupracujeme na této úrovni, tak to jsou státy, které prokazují jejich vůli a jejich zájem o přiblížení se Evropské unie. Jiné, ty další státy jsou samozřejmě trošičku komplikovanější. Samozřejmě ve chvíli, kdy nemáte ani nějaké partnery, není vláda, se kterou vy byste mohli vyjednávat, tak to je velmi složité. Dále samozřejmě je třeba také Eh, ty, aby ty dohody obsahovaly eh, ustanovení týkající se ochrany lidských práv, ochrany osobních eh, údajů a tak dále. To znamená, že pokud to tedy neexistuje, tak snažíme se aspoň vést nějaký druh dialogu, snažíme se hledat kontaktní osoby, abyste se aspoň měli na koho obrátit ve chvíli, kdy potřebujete řešit nějaký problém nebo ve chvíli, kdy chcete toto stíhání započít. Takže to je, to je, řekněme, ten začátek, ten startovní bod, což je samozřejmě složité. V tuto chvíli se snažíme udělat všechno pro to, abychom eh, dovedli k zdárnému konci tu eh, možnost vlastně těch takzvaných eh, styčních, jaksi kontaktních osob, a poté samozřejmě ta otázka, jakým způsobem můžeme spolupracovat s těmito kontaktními osobami a s těmi možnými soudci. Tady samozřejmě je to opět otázka finanční, jakým způsobem to tedy všechno financovat, vyslat někoho do každé z těch eh, zemí mina, to znamená zase potřebujete státního zástupce, který by hovořil nějakým jazykem bezpečnostní otázky, prostě samozřejmě na to všechno potřebujeme peníze. Ale ještě předtím, než vlastně to všechno bude fungovat, tak potřebujete opět nějakou smlouvu, nějakou nějakou dohodu s tím konkrétním státem, kde chcete, aby ta osoba byla stíhána. A poté ta otázka, jakým způsobem tedy jedná, já nevím, jestli nějaký vyslanec nebo nějaký perma, stálý zástupce, Například jsme získali velmi zajímavou informaci eh, ze zprávy jednoho francouzského soudce, který je eh, činný v Turecku. A teď, jakým způsobem to všechno tedy nastavit, splňovat ta pravidla. A jak jsem již řekl na začátku, to, co musíme udělat, eh, udělat a to, co potřebujeme, tak potřebujeme opravdu správné se úsudky, správné eh, rozsudky, protože tady samozřejmě čelíme opravdu eh, ohromné krizi ale to neznamená, že budeme eh, své volně vydávat nějaké rozsudky bez nějakých průkazních materiálů a prostě tak, jak se nám zlíbí. To ne, samozřejmě musíme se držet právních zásad a musíme respektovat ty Eh, základní eh, právní eh, předpoklady. A vy jste o tom hovořil také o oblasti, která vzbuzuje mnohé obavy a tady jde v podstatě o zabavování aktiv majetku protože nevím, můžeme říct, ano, tito lidé v podstatě ne, oni pouze chtějí pomáhat těmto lidem a v podstatě chtějí jenom cash ale to, co já v tuto chvíli, nebo čeho jsem v tuto chvíli svědkem, eh, tady v tuto chvíli je, se díváme na zákony, které v podstatě umožňují či ulehčují právě to zabavování eh, majetku. Ale musíme tady vždy najít nějakou rovnováhu. Nikdo by neměl být v té situaci, že v podstatě bude a priori nucen vysvětlovat, proč něco má či nemá. To znamená, že tady je třeba samozřejmě respektovat i konkrétní eh, případy, kde v podstatě máte určité indicie, že to úplně všechno v pořádku není. A eh, Samozřejmě, já nevím, ve chvíli, kdy kolegové chtějí zabavit eh, aktiva majetek v některém, eh, na některém místě, no tak se musí eh, řídit určitými eh, pravidly. A toto všechno je samozřejmě třeba poté také projednávat na zákonodárné úrovni, či eh, v podstatě nějakým způsobem tuto situaci vyřešit. Já jsem ještě před začátkem tohoto jednání opravdu velmi obšírně hovořil eh, s italskými zákonodárci o tom, eh, proč ta situace třeba v mé zemi eh, je taková a ne taková, jako jak by v podstatě i další kolegové očekávali. A v tuto chvíli neexistuje žádný harmonizovaný systém trestního práva. A proto je třeba také respektovat eh, hranice právních rámců jednotlivých členských států, protože my samozřejmě Eh, víme, že tomu tak je a proto je třeba také si uvědomit, že prostě vnější hranice, vnější hranice a za vnější hranicí eh, to funguje jinak. Eh, například jsme jednali samozřejmě s kolegy z Tuniska. Samozřejmě, že svět není jen černý a bílý. neexistuje na základě nějaké dichotomy mezi zlem a dobrem. Vy jste se ptali ještě na statistické údaje a na to, kolik eh, rozsudku bylo vydáno. Já na to těžko mohu odpovědět, protože naší úlohou jako eurojistů je zprostředkovat eh, eh, spolupráci mezi státními zástupci, mezi jednotlivými členskými státy. Tak, aby mohli v podstatě ten rozsudek připravit. Samozřejmě, ale ne vždy všechny informace od nich zpětně dostaneme, nebo ne vždycky víme, jak celý ten případ byl uzavřen. My se samozřejmě snažíme eh, tyto informace a tyto rozsudky schromažďovat, tak abychom je mohli i sdílet s dalšími státy. Myslím si, že ve výboru Libe se dnes dopoledne o tom hovořilo. Ale co se týče těch eh, Eh, případů eh, eh, souzení v rámci tedy migrace, tak to je pořád ještě otázka poměrně nová. A vidíme, že ta koordinace se v posledních dvou letech zlepšila. Samozřejmě předtím to bylo úplně v plenkách celý ten systém, ale v tuto chvíli už vidím, že se to opravdu někam posunulo. To znamená, že už padly rozsudky a kolega Zasrova o tom také hovořil, to znamená, jak dlouho ten eh, daný soud bude trvat, znamená, vychází samozřejmě ze složitosti a komplexnosti každého jednotlivého případu a kolega o tom také hovořil. Velmi často vy nejdřív zatknete tu malou rybu. O tom jsem hovořil na začátku, když jsem uváděl ten případ toho nákladního vozu. Ano, my jsme samozřejmě zatkli ty dva řidiče toho nákladního vozu, ale za nimi stojí samozřejmě daleko eh, důležitější lidi, ke kterým my se chceme dostat, ale to samozřejmě nějakou dobu trvá, ale bez koordinace a spolupráce to prostě nikdy nebude možné, nikdy se k něm nedostaneme. Než dám slovo panu De Silva, chtěla bych položit doplňující otázku. A do určité míry souvisí s vaší poslední poznámkou, pane Majere Kabry. Během návštěvy sede do štábu do eh, Atalanta jsme krátce diskutovali o možných vazbách mezi pirátstvím a některými teroristickými skupinami eh, v africkém rohu. My víme, z dnešních bodů na programu SEDE o rostoucím vlivu ISIS eh, v Libii. Myslíte si, že existují takovéto vazby také v rámci mm, těch eh, sítí převaděčských, které musíme řešit, to znamená vyloženě, eh, že by byly napojeni na teroristické organizace jako zdroj financování. Musím říci, že já nejsem kompetentní pro to, abych komentoval, zda jsou nebo nejsou e, vazby mezi převaděči a e, teroristy. V minulosti Atalanta tam byly vazby, i když e, těžko definovatelné. Co se týče některých dalších otázek, které tady zazněly, a pan Jureksovi, za držování majetku. Atalanta měla um, um, pravomoc zabavovat majetek na základě rezoluce OSN a na základě výměny dopisů, která obsahovala všechna opatření. To v praxi znamená, že pokud nemůžeme prokázat individuálně Eh, piráctví, ale máme oprávněné podezření, eh, tak můžeme zadržet ten jejich majetek. Pokud najdete somálskou loď bez, bez navigace, bez ryb a se silným motorem, spoustou zbraní a budou vám tvrdit, že jsou to rybáři, tak to můžete potenciálně zadržet, dát jim gumový člon s méně mocným eh, motorem, ne takový, jaké jsou v Středomoší. Vypustit je někde blízko somalského pobřeží s dostatkem benzínu jenom tak, aby se dostali domů a aby nemohli pokračovat. Co se týče harmonizovaného trestního systému, to rozhodně nemáme, a to ani v případě piráctví. Jako příklad třeba nejnižší trest eh, u Sejšelského soudu eh, byly tři roky u nezletilého a 450 eh, let u dospělého bylo maximum. Takže ve Španělsku je maximum 30 let, ale je to prostě takové, takový signál záleží na tom, jakým způsobem se zachází s nezletilými do 18 let v rámci jejich domácího právního systému. Somálci jako jednotlivci zachycení během Atalanty nejsou pitomí a viděli, že v podobných případech třeba mládež dostala 3 roky a dospělí 14 let. Takže teďka všichni tvrdí o sobě, že jsou nezletilí a to představuje další náklady, kdy je potřeba, eh, aby lékař, eh, odborník eh, doložil, že dotyčný musí být starší 18 let. Takže to lidi prostě vám nedodají rodný list a budou tvrdit, že jim je nějakých, nějakých let a vy to musíte vyvracet. Dále, jaké právní nástroje potřebujeme? Abych reagoval na to, co říkal pan Kabri, my potřebujeme eh, překonat tři překážky právní a politické. Jak říkal pan Kabry, potřebujeme mít tam mít nějakou vládu, se kterou by se dalo jednat. Na Sešelech je fungující demokratická vláda, se kterou jsme jednali. Taky potřebujete národní legislativu, která se dá aplikovat. Piráctví, jak už jsem říkal, to je mezinárodně uznaný zločin. Definice piráctví vychází z úmluvy OSN o námořním právu a takže co je ilegální, to je eh, podle námořního práva je jasné, ale jinak pokud se jedná o právo eh, jiného druhu, tak tam to musí být E, trestným činem i v dané zemi. A když se vezme definice podle úmluvy OSN, tak ta se dá přímo e, aplikovat na vnitrostátní případy. V minulosti byly trošičku různé ty situace a muselo se aplikovat e, ta judikatura a, a, a, a, a záleželo na tom, pod které soudy to platilo. Somálsko nemá ve své jakoby legislativě federální zločin pirátství. Somaliland, který není uznaný, má od roku 2012 e, eh, zákon o pirátství, ale celé Somálsko nemá federální eh, trestný čin pirátství ve svém eh, zákonníku. A, takže potřebuje, jakmile máte vládu, se kterou se dá jednat a je definovaný ten trestný čin podle jejich legislativy, tak potom v rámci Evropské úmluvy o lidských právech můžete jim zajistit spravedlivý soud, budou chráněni před trestem smrti, před mučením. Tam Atalanta nemohla třeba vozit lidi do Jemenu, protože v, v Jemenu se trestá piráctví smrtí, ani do Indie, protože tam taky se piráctví trestá smrtí. Takže to musí být nějaká národní legislativa, která je použitelná musíte mít s kým jednat a v rámci Atalanty EU jednala s těmito e, regionálními státy a aktualizuje tu národní legislativu, sleduje její vývoj. Například e, ta mezinárodní definice byla třeba v určitém eh, státu mm, zařazena do legislativy a kromě toho se ještě změnili, změnilo prokazování, že tedy může být důkaz e, přicházet ze zahraničí formou třeba videokonference. To taky vyžadovalo tedy změnu legislativy na Maršálichových ostrovech. A takže to, to je, co se týče té vnitrostátní legislativy, která se dá uplatnit. Pánové, dámy a pánové, děkuji vám všem za toto setkání, děkuji oběma panelům, přestože to bylo velice technicky odborné, náročné, bylo to poučné. Děkuji vám všem mnohokrát za tento druhý panel i za tuto rozpravu. Díky. Příští schůze, pokračování schůze sed bude zítra eh, od 9. Děkuji.